Milí kolegové, tlumočníci už jsou připraveni, připravte se také. Milí kolegové, máme toho dnes na pořadu jednání hodně. Takže navrhuji začít dnešní zasedání. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. A v této souvislosti bych vás chtěla informovat o šesti změnách. Nejprve bod číslo 9, projednávání kompromisních návrhů o zprávě paní Deli, sociální bydlení v Evropské unii. Toto bude přesunuto dopředu a budeme to projednávat jako bod číslo 5. Dále bod 6, výměna uh, informací o zprávě paní Elizabeth Morin Šertě. Jde o elektromagnetická pole. Toto se bude projednávat zítra dopoledne a budeme to řešit za bodem 17. Dále bod 18 Projednání návrhu stanoviska pana Oriho, rozpočet 2014. Toto bude přesunuto a bude to následovat za bodem 8, dále bod 13. Projednání návrhu zprávy pana Handela, přezrenční kolektivní vyjednávání. Tento bod budeme projednávat eh, zítra odpoledne po hlasování, to znamená, to bude následovat po bodě 26. Bod 27. Eh, hlasování o zprávě paní Deli sociální bydlení o tomto budeme hlasovat jako první zítra odpoledne a bod číslo 28 hlasování o zprávě o Evropském fondu pomoci nejchudším osobám. Toto bude přesunuto na zasedání našeho výboru 7. května. Ovšem projednávání eh, pozměňovacích návrhů proběhne dnes odpoledne. Pokud nemáte námitek, eh, takto pozměněný pořad jednání můžeme přijmout. A také zdravím kolegy, kteří mezi tím dorazili. Bod 2. Sdělení předsedkyně. Zde mám pět informací. První věc. Jde o zahájení vyjednávání o zprávě pana Sogora demografické statistiky. Po rozhodnutí, ke kterému došlo ve čtvrtek na plenárním zasedání, bude hlasování, uh, o, bude hlasování odloženo a výbor, náš výbor může zahájit eh, s radou vyjednávání ve snaze dosáhnout dohody, a to na základě mandátu, který poskytlo plenární zasedání. Vyjednávací tým bude složen z předsedkyně, dále z, paní, z pana Sogor a těchto. pro Za liberály, paní Deli za zelené, pan Tomas Handel za GUE. První trialog proběhne 13 pátý eh, od 17 hodin a samozřejmě budeme vás postupně informovat. Další informace. Náš výbor použije nové předpisy, respektive nový způsob organizace elektronického zasedání. Poslanci již byli informováni, DJ ITEK vyzval náš výbor, abychom eh, sloužili jako pokusný králík a abychom začali takto eh, získávat dokumenty na naše zasedání. Tato aplikace se jmenuje e-meeting a je možné prostřednictvím ní se dostat eh, k informacím na naše zasedání na tabletech nebo přenosných počítačích, můžete si tam stahovat eh, dokumenty a uložit si je pro další osobní použití. E-meeting můžete používat kdekoliv a kdykoliv, a to díky Wi-Fi nebo také díky 3G. Dokumenty v papírové podobě prozatím budeme mít i nadále k dispozici v sále. Tato nová aplikace je již k dispozici, a to konkrétně od eh, dnešního zasedání dále. Informační zasedání proběhne na toto téma zítra v tomto sále pro ty z vás, kteří by se měli eh, zájem zúčastnit od 14.15 do 14.45. Proběhne tedy jakési školení a jsme ve fázi přechodu. Je to příležitost ehm, začít provádět koncepty, které se snažíme hájit. Dále sdělení číslo 3. Jak už vám bylo sděleno, Náš sekretariát, eh, za což mu chci poděkovat, zahájil, tak jak už je to i v jiných výborech, zaslal informační dopis komisi, respektive zaslal informační dopis eh, členům výboru a doufám, že obsažené informace v něm pro vás budou užitečné. Dále informace číslo čtyři. Vzhledem k tomu, že se žádalo o tlumočení a nebylo to vždy použito. Například se požádalo o tlumočení do angličtiny a francouzštiny eh, o konkrétním stanovisku. Začalo se jednat až 30 minut eh, později, než to bylo v plánu. A došlo k organizačním problémům s tlumočníky. Během triologu na psy 11. dubna, tlumočení, eh, žádost o tlumočení do angličtiny, francouzštiny, němčiny. Toto zasedání bylo nakonec zrušeno, a to z toho důvodu, že předsednictví nebylo k dispozici. To znamená, že budeme muset eh, naučtovat tyto tlumočníky. A poslední sdělení. Naše zasedání se bude vysílat na internetu tak jako obvykle. Nyní se dostávám k bodům číslo 3 a 4 na pořadu jednání, což jsou body, o kterých budeme společně diskutovat. Jde o změny, které se týkají dvou nařízení, o kterých se v současné době vyjednává. Jde jednak o společná ujednání, která se týkají evropských fondů a dále konkrétní nařízení o Evropském sociálním fondu. Zde jde o začlenění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí do těchto textů po závěrech rady. Pan Tomas Mance hlásil slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych měl ještě něco k bodu dvě sdělení předsedkyně, konkrétně tedy otázku. My jsme si právně řekli, že na základě nějaké zprávy se staneme účastníky tohoto procesu komitologie s Radou a Evropskou komisí. A má otázka je, jak to vypadá v oblasti pozemní dopravy. E, výbor pro dopravu totiž dostal většinu, což je politování hodné, e, a totiž ten největší úspěch byl, že v posledních týdnech jsme návrhy v oblasti pozemní dopravy přijali dvoutřetinovou většinou, což je velký úkol pro nás teď. Ať v jednáních s radou a komisí máme nějaká pravidla, jak to bude vypadat, když nějaký výbor využil článek 50, musí tento proces ještě v tom dialogu nebo trialogu s komisí a s radou provádět? Protože já jsem slyšel od lidí z dopravního výboru, že to výbor pro dopravu bude dělat sám a Ample do toho nebude nějak zasazovat. A myslím si, že to je výzva pro nás, protože my jsme v plénu odhlasováním dostali právo se v tomto angažovat velkou většinou. A chci se zeptat, jestli už to teď máme nějakým způsobem jak si zmiňovat nebo nahlašovat v rámci oznámení předsedkyně, protože si myslím, že bychom v tomto procesu mohli let z čeho dosáhnout. Toto se netýkalo sdělení, eh, které jsem zmiňovala já. Je to bod, který spadá do bodu různé. Z mé strany je odpověď jasná. My jsme výbor příslušný k části textu, o kterém se hlasovalo na plenárním zasedání, až bude, ať už bude výsledek eh, jakýkoliv na plenárním zasedání. Spravodaj výboru se musí účastnit trialogu. To je jasná věc. A musíte nám sdělovat uh, to, jaké byly výsledky trialogu. Doufám, že tam budete uh, silně hájit stanovisko parlamentu a našeho výboru. Dobře, a nyní se vracím k bodům 3 a 4. V rámci bipolárního monologu předám slovo kolegovi, který bude jednak zastupovat eh, Adama Kosy a jednak eh, Elizabeth Morn Chartier. Je to společná diskuze pro oba tyto body, takže tímto eh, s tím není žádný problém a máte slovo. Ano, děkuji. Je to pravda, já tady budu zastupovat dnes oba zpravodaje. Paní Elizabeth Moran Čertě a pan Adam Kosa mne informovali o tom, že, probíhal, že proběhly velice dlouhé a obtížné vyjednávání. Tedy vyjednávání s komisí. Nakonec se jim podařilo vypracovat několik eh, kompromisních návrhů a ty vám předávají. Jeden z těchto kompromisních návrhů se týká věku který je uveden v těchto dvou nařízeních. Jde o věkové omezení, v rámci kterého mladí lidé se mohou stát příjemci podpory, tedy mladí nezaměstnaní lidé. Mohou se takto zapojit do, do iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Padlo několik různých návrhů v této souvislosti a tento kompromisní návrh je extrémně důležitý, protože členské státy opravdu používají um, různé věkové omezení, různé, různý věk a z toho důvodu bylo nutné nalézt nějaký kompromis. A toto věkové omezení je 30 let. My říkáme, že tato iniciativa by se měla vztahovat na mladé lidi pod 30 let. Kromě toho se hovořilo o další otázce, a sice o tom, jaké oblasti spadají pod tuto iniciativu. Existují normativní definice regionů NAC. A otázka, která vyvstala, je, je možné v nějakém nebo v jakých regionech je možné přijímat podporu eh, z iniciativy a do jaké míry. V této souvislosti také padlo několik různých návrhů a paní um, Moran Šerkě a pan Kosa nakonec zvolili řešení, které spočívá v tom, že zvolíme míru 20 A pokud si správně vzpomínám, Socialisté zde předkládali návrh, mělo tam být 22,5%. Proč? Bylo to z toho důvodu, abychom nezohledňovali pouze regiony, ale také podregiony. A já osobně bych měl k těmto podregionům jednu otázku. Regiony NAD jsou totiž jasně definovány, ale pokud je o podrozdělení těchto regionů, subregions, podregiony, tady já mám ještě několik pochybností a otázek. Zpravodajku zajímalo, jaké praktické dopady by toto mělo, tedy to, že bychom používali nejenom koncept regionů, ale také těch subregions. regions protože musíme zajistit, aby i menší jednotky než regiony, nějaké podregiony, kde je například pět vesniček a jedno um, větší město, ale je tam obrovská nezaměstnanost, tedy aby také mohly využít podpory z této iniciativy. Pokud je o podmínky, tam jsme se shodli a přidělování částek. My jsme tady předkládali návrh v podobě dopisu, který jsme zaslali komisi. A v tomto dopise jsme žádali, aby se tato otázka co nejrychleji vyřešila. Tak, abychom mohli mít eh, přístup k finančním prostředkům již od začátku tohoto programu. A pokud je o zamítnutí makroekonomické podmínky, podmíněnosti, tady jsme se shodli jednomyslně. Pozměňovací návrhy tedy obsahují všechny tyto otázky a paní Moran Šertie, stejně jako pan Kosa, žádají výbor, aby byl zhovývavý a oba usilují o nalezení kompromisu. Děkuji. Thank you very much. Just... Mnohokrát děkuji. Jen pár poznámek na doplnění. Zatím nemáme dohodu mezi radou a parlamentem. Toto je postoj parlamentu v současné chvíli. A je pravda, že jsme se dohodli na té horní hranici 30 let u mladých lidí. A také zdůrazňujeme, že když tam dáme absolventy, že tam dáme absolventy a ti, kteří odcházejí bez kvalifikace, odchází ze školy bez kvalifikace, protože zpravodové se domnívají, že by tam měly být zahrnuti. A pak tam bylo ještě několik dalších věcí. Byla to celkem zásadní diskuze. Máme také kompromis s tím, že mládež by měla dostávat kvalitní nabídky zaměstnání nebo dalšího vzdělávání nebo učňovská místa. Nejenom jaké nabídky za každou cenu a také se uvádí, že jde také o dávky v nezaměstnanosti a další sociální dávky, to je také důležité zdůraznit. Rozhodně bychom chtěli nějaké pravidlo, aby to parlament hodnotil – Nemohli jsme se dohodnout na formátu této účasti. Pořád to ještě projednáváme. A dohodli jsme se také na tom, že při hodnocení programů by se měly na tom podílet mládežnické organizace. Je to víceméně kompromis. A byla tam velmi velká motivace urychlit celý ten proces aby ten program mohl začít už v roce 2014. Děkuji. Um, thank you. Děkuji. Kdo se hlásí o slovo? Já se k tomu také vyjádřím, ale má ještě někdo další zájem eh, o slovo Elizabeth? A ještě někdo? Tím ukončuji seznam, eh, nebo uzavírám eh, seznam řečníku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní tedy si řekl Čerez, méně mám říct na základě poznámek, že pokud je o společná ustanovení, o toto nařízení, naprosto souhlasíme s tím, co dohodl pan Kosa a jaké kompromisní návrhy připravil. Jsme tady vděční za to, co udělal. Nechceme vyloučit mládež, která má problémy, která má problémy při hledání zaměstnání. On sem dává také kvalitativní kritéria, zvažuje využití prostředků, které potom budou otevírat dveře. Není to nezbytně sám účel, ale je to jakési východisko. A jde také o to, že jde prostě o prostředky, které mladým pomohou do začátku. Mám také eh, obavy z některých věcí, o kterých se bude mluvit ještě dnes odpoledne a zítra dopoledne. Měli bychom tu iniciativu co nejvíc rozšířit, aby to pokrylo co nejvíc území. Chceme omezit nezaměstnanost. Myslíme si, že 22,5 je dobré číslo, ale rada asi úplně není nakloněna kompromisu kolem 20%, když se na to odpoledne podíváme. A zbývá ještě taková žádost, to pokračování těchto úvah, alespoň ty, 3000 milionů eur, které jsou v sociálním fondu vyčleněny pro mládež, tyto peníze by se neměly použít jinde. Nechceme, aby se přesouvaly jinam. Samozřejmě jde také o to, že se některé prostředky použijí společně na podporu některých iniciativ. My nechceme, aby se prostředky přesouvaly jinam a využívaly se jinde, protože tím by se to celé oslabilo. pokud se budou prostředky přesívat, bude také celý seznam výjimek. Nicméně my bychom nechtěli, aby se nic nebo se něco z těch tří tisíc milionů přesouvalo někam jinam. Nechceme, aby se to prostě posouvalo někam jinam. Děkuji, paní Šreptor. Děkuji. Děkujeme oběma zpravodajům. Ta jednání probíhají velice dobře, jsou velice klidná a snažíme se v nich skutečně najít tu nejlepší formulaci, což je velice důležité, dát si čas. A myslím si, že kompromisy z těch jednání vyvstanovší jsou také dobré. E, a ta formulace k tomu věku, tak jak je teď, e, je, myslím, velmi, velmi dobrá. To chci říct, aby to paní zpravodajka věděla. Myslím si, že to je velmi dobré řešení a myslím si, že by mohlo obstát i v radě. Jedna věc eh, podle mě však nefunguje. A to je kompromis D. Je to proto, že tady se snažíme. A vlastně tady nejde ani o obsah, eh, jde mi spíš hlavně o tu první část tohoto kompromisu. Tady se snažíme eh, v podstatě spojit národní a evropskou úroveň, což prakticky za to nejde a není vůbec jasné, jak to má být, ale tak, jak to je tady, to nebude fungovat. Protože když se podíváme na článek 100, tak e, jsou to ty úkoly toho monitorovacího výboru na národní úrovni. O tom se momentálně jedná e, v CBR jakým způsobem se to oslabí nebo neoslabí, neoslabí oproti textu komise. Je to velmi národně zatížené. A poté se tam hovoří o spolupráci s Evropským parlamentem. A to nefunguje, to nejde. E, proto jsme udělali v jednáních návrh v tom smyslu, že ano, bude to článek 15, ale ne odstavec 1, ale odstavce 2 a 5. Takže ten Evropský parlament by byl informován o výsledcích průběžně, zejména v té výroční zprávě a postupové zprávě. A pak bychom tam někam dali formulaci, že tedy o tomto se parlament bude informovat. Tak by to fungovalo, ale tak, jak to je teď, to fungovat nebude a my jako zelení proto nebudeme hlasovat. My jsme eh, ještě před koncem těch jednání našli možnost, jak by to mohlo fungovat, tedy aby parlament byl neustále začleněn do diskuze, ale opakuji, že takto ta formulace nefunguje. Myslím si, že to nemáme šanci v radě prosadit, protože to není technicky možné a není to možné ani prakticky. Proto prosím můj návrh Podívejme se ještě na to, zda bychom v tomto stejném článku nemohli dát odstavec 2 a 5 a navázat tu spolupráci s Evropským parlamentem eh, u té výroční a postupové zprávy, abychom tady učinili povinným to, že se parlament bude informovat. To je to jediné, co můžeme udělat a myslím si, že k tomu můžeme donutit i komisi. To je ale jediná možnost, jak tu regionální a národní úroveň můžeme spojit s úrovní evropskou, pokud jde o e, to vytváření zpráv. A já bych chtěla moc poprosit všechny, aby se na to ještě podívali, aby to ještě zvážili, jak ty formulace nahradit nebo ne. Pakliže by se to změnilo tak, jak říkám, podpoříme to celé, zejména i tu druhou část, ale takto s touto formulací, která vůbec nefunguje, Eh, si vlastně zavíráme před sebou cestu a zelení to nepodpoří. Bien, alors dans la vie... Dobře. V životě je nutné na myšlenky také navazovat praxi a já se k tomu nyní také vyjádřím. O tomto jsme jednali, když jsme přijímali zprávu Meran Šarti eh, a paní, paní Šrotér již stejné argumenty již zmiňovala tehdy. To znamená, že parlament zatím nemá úlohu v rámci výboru a já nevím, já myslím, že v budoucnu se to možná stane realitou, ale zatím s tím nesouhlasím. Já souhlasím s tím, že výbor se věnuje eh, situaci v praxi, sleduje situaci, to je dobře, ale parlament aby byl alespoň jako pozorovatel zapojen do mm, tohoto výboru, si myslím, že by bylo pozitivní. A odpovídá to také tomu, o čem budeme dnes odpoledne um, hovořit. Ale kvůli tomu jsem se já nehlásila, já jsem chtěla říct si dvě jiné věci. Jako členka tohoto výboru a v kontextu toho, co kolega říkal, se chci vyjádřit k otázce subregionů. Je to věc, kterou jsme řešili také eh, v té druhé zprávě paní Moren Šartie. A zvláště mi jde o příměstské regiony, příměstské oblasti. Region, kde jsem byla zvolena já, když se podíváte na, úr- na úroveň regionu, tak nejsme způsobili. A Není tam pouze jedna, dvě vesničky. Spadá tam vlastně celý jeden e, francouzský okrsek, který je téměř nejchudší. Znamená to, že ten e, systém dělení nefunguje zase tak dobře. Region kolem Francie je vlastně příkladem jiných situací v EU, kde nejbohatší žijí po boku těch nejchudších. Já nebudu nebo mohu přímo říci, eh, ten můj departement, department Sen San Denis, ale jsou tam ještě i další takové podobné u nás, které komisař navštívil. A komisař, eh, když navštívil tento náš departmán, uvědomil si, že není možné nahlížet na eh, region kolem Paříže a do France jako na jeden region, jako na homogenní region. Z toho důvodu jsem se k tomu chtěla vyjádřit. Možná tam nemusíme zmiňovat subregiony, ale si například nějaké nižší administrativní struktury, tak abychom prostě jasně řekli, že zohledňujeme i menší jednotky než regiony. Něco, co odpovídá již administrativnímu dělení v členských státech. Ovšem ten příklad, který já znám, který jsem vysvětlovala, naprosto jasně ukazuje, o co jde. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, Žádali jsme, aby náš výbor byl zapojen uh, společně s výborem REGI do práce na některých uh, článcích, na kterých pracuje pan Koza. Žádali jsme, že tady u této otázky záruky pro mladé jsme se k tomu chtěli také vyjadřovat, aby jsme tam ne, nevydávali pouze uh, stanovisko, ale abychom byli přímo, přímo zapojení do práce společně s Regi. A bylo řečeno nakonec, že Regi bude muset eh, zohlednit náš názor. Konkrétně, aby se zajistil koherentní přístup eh, k této iniciativě, bylo rozhodnuto, že Výbor Regi přijme stanovisko výboru EMPL, pokud jde o aspekty obsažené v novém návrhu, včetně kontextu meziinstitucionálního vyjednávání. Toto je, myslím, důležitá věc. Dostali jsme se nakonec seznamu řečníků a nyní předávám slovo zpět panu Orimu v rámci jeho dvojí funkce. Prosím. Köszönöm a szót, elnök asszony. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Dobře jsem pochopil, co zmiňovala Elizabeth za zelené, co chtěla vyslat jako hlavní sdělení. My samozřejmě také usilujeme o vytvoře, eh, o dosažení kompromisu. Já jsem vám nyní vysvětlil, na čem se eh, dohodli paní zpravodajka s panem zpravodajem a chtěl bych všechny vyzvat, abyste jejich eh, navrhované kompromisy podpořili. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Budeme hlasovat o těchto dvou stanoviscích zítra. A Tyto aspekty tedy budou uh, začleněny do vyjednávání s radou. Nyní se dostáváme dále, bod číslo 5. Tento bod se týká uh, návrhu stanoviska o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy a řešení budoucích výzev. Máme zde uh, návrh stanoviska Um, zprávě výbor Trán, zpravodajem je pan Marinesku a v této fázi se budeme jednak eh, věnovat 28 pozměňovacím návrhům, které byly předloženy a také třem kompromisním návrhům, které se podařilo vytvořit. Pane zpravodaj, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji. Já nemyslím, že musím zmiňovat, jak důležité je toto téma, jak velké výzvy s ním spojené před námi stojí, pokud jde o vnější politiku EU v oblasti letecké dopravy. Jak už jste řekla, přišlo 20 pozměňovacích návrhů, většina z nich ode mne a od kolegyně Juty Steinruck a od kolegy Fila Benjona. A oběma chci poděkovat za dobrou spolupráci. Z pozměňovacích návrhů se nám podařilo vytvořit tři kompromisní návrhy bez větších potíží právě díky dobré spolupráci. Myslím si, že všechny jednotlivé pozměňovací návrhy, které zde zůstaly, které teď nejsou obsaženy v kompromisech, eh, mohu snad také podpořit a tím pádem zde nevidím žádné velké problémy, pokud jde o zítřejší odpolední hlasování. Pakliže má někdo jakékoliv dotazy, rád je zodpovím. Děkuji. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Děkuji. I já děkuji. Děkuji panu zpravodaji, panu Benjonovi. Ve třech jsme to společně, myslím, no velice dobře zpracovali ty kompromisy. Kompromisy jako takové byly nutné. Je důležité, aby i sociální partneři byli zapojeni do jednání o dohodách o volném obchodu. Je to skutečně velký trh práce i u nás v Evropě. A musíme dávat pozor, podobně jako jsme to viděli u složky u tématu služeb pozemního odbavování nebo v otázce letové doby pilotů a posádek. I zde musíme dávat pozor na to, aby mezinárodní konkurence nebyla jednostraná, nebyla jednostranně prováděna na úkor zaměstnanců a zaměstnankyň v tomto sektoru. Myslím si, že tento náš názor sdílí většina kolegů. Podobné to je u letových dob posádek a pilotů. I to je věc, kterými se, eh, kterou se musí výbor EMPL zabývat z hlediska ochrany zdraví a tak dále. Pro nás bylo rovněž důležité, aby, když už hovoříme tady o leteckých společnostech třetích zemí, když tyto létají do evropského vzdušného prostoru, aby nějakým způsobem dodržovali konvence Mezinárodní organizace práce. Jinak eh, myslím si, že zítřejší hlasování proběhne velmi hladce. A to je vlastně z mé strany všechno, takže vám děkuji za slovo. Phil Benyon, prosím. Děkuji. Rád bych mnohokrát poděkoval zpravodaji panu Pachovi a také Jutě Steinbruck za spolupráci. Dali jsme dohromady tři kompromisy, Pozměňovací důrazy především zdůrazňovaly potenciál z hlediska pracovních míst při dokončení společného evropského nebe. To má dopad na vytváření pracovních míst i v dalších sektorech. Chtěli jsme také zdůraznit, že investice do dopravních spojení, zvlášť v těch oblastech, kde je opravdu nutná investice, znamenají, že vypadají více konkurenceschopné a umožňuje to také rozprostřít mnohem lépe bohatství my máme v Británii něco takového. Londýn je takové centrum a potřebujeme trošičku víc rozvíjet periferní letiště a regionální letiště. To by trošku ulevilo Londýnu a rozprostřelo by to investice po celé zemi. Pořád ještě mám určité otázky u devatenáctky, ale já si myslím, že Juta to bude řešit prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu. A tam, kde se uvádí, že letecké společnosti musí dodržovat základní práva, umluv IOL, sam AOL samozřejmě musí dodržovat členské státy, pokud ty umluvy podepsali a nepodepsali je všechny členské státy. Ale já myslím, že tento drobný problém ještě vyřešíme. Ale větší problém mám s 23, protože tam se uvádí, že letecké společnosti třetích zemí musí dodržovat základní práva jak je stanoví eh, Mezinárodní organizace práce, záleží na tom, o kterou třetí zemi se jedná, kde je ta společnost usazená a jestli tato země něco podepsala nebo ne. Takže to slovo musí je zřejmě z faktického hlediska nesprávné, záleží na tom, kdo ratifikoval co. A to tež platí i pro druhou část, kde jde o závazné sociální doložky a závazné standardy Mezinárodní organizace práce a kdo bude v tomto ohledu trestat, pokud jde o třetí země. Samozřejmě můžeme trvat na tom, že se o to bude vyjednávat. Můžeme na tom při vyjednávání trvat, pokud jde o mezinárodní dohody. Ale nemůžeme to takto sami učit, ne rozhodně prostřednictvím tohoto dokumentu. Merci, Děkuji. Hlásí ještě někdo další o slovo? Pokud se nikdo nehlásí, předám slovo zpět panu Bachovi. Já ještě... O, děkuji. Upřímně, já si nemyslím, že tady zazněly nějaké velmi problematické body. Myslím si, že klidně můžeme i komisi vyzvat, aby tato práva zohledňovala během, během jednání a myslím si, že můžeme vyzvat i členské státy, aby tato pravidla dodržovaly. Pakliže hovoříme o e, těchto dohodách, o této legislativně, musíme pamatovat na to, že komise je strážkyní smluv a je zodpovědná na to, za to, aby když někdo něco nedodrží, zavedla patřičné sankce. Děkuji. Merci. Děkuji. O tomto stanovisku také budeme hlasovat zítra. A výbor Teran se k tomu vyjádří 7. května. Tím pádem jsme dokončili tento bod na pořadu jednání a jak jsme se dohodli, na začátku dnešního zasedání se dostáváme přímo k bodu 9. V rámci bodu 9 budeme projednávat 41 kompromisních návrhů, které byly vypracovány na základě eh, zprávy z vlastní iniciativy sociální bydlení v Evropské unii. V této souvislosti předávám slovo paní zpravodajce Kermě Deli, aby mohla představit těchto 41 kompromisních návrhů. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste říkala správně, máme 41 kompromisních návrhů a já bych chtěla nejprve zvláště velice poděkovat spoluspravodajům. Děkuji vám za skvělou spolupráci, která probíhala během celé doby vypracovávání této zprávy z vlastní iniciativy. Děkuji panu Beninovi, panu Serkasovi, paní Zumer, Segorovi, paní McCarter. Těm všem děkuji a musím říct, že již od začátku té doby, co proběhlo veřejné slyšení, jsme společně odvedli opravdu veliký eh, kus práce a postupovali jsme celou dobu společně. Zjistili jsme, že prozatím bohužel stále ještě nemáme odpověď od EPP k jedné třetině všech kompromisních návrhů, zatímco eh, lhůta již uběhla nebo uběhne v 16 hodin. Stále ještě tedy nevíme, co si EPP myslí o jedné třetině našich kompromisů a já tímto chci vyzvat, aby zítra hlasovali pro všechny naše kompromisní návrhy. Na zítřek bych také chtěla požádat spoluspravodaje, aby zamítli změny, které usilují o vypuštění části textu, protože od začátku jsme odváděli skvělou kolektivní a konstruktivní práci na tuto, tato zpráva je velice očekávaná, protože otázka sociálního bydlení je klíčová, je to také velice aktuální téma všude v Evropě, vidíme to v Irsku, Francii, Německu, všude, všude v Evropě. Můžeme říci, že bydlení je jedna z hlavních potřeb v celé Evropě a my tady chceme vyslat uh, silný signál. Chceme říci, že sociální bydlení nebo bydlení obecně je základní právo a sociální bydlení je významnou hybnou silou hybnou silou v ekonomické krizi, v, sociolo, v sociální krizi a také v ekologické krizi. Je to řešení pro celou Evropu. Umožní nám to například eh, řešit nezaměstnanost, nezaměstnanost. Sociální bydlení je také odpověď na vytváření nových pracovních míst, lokálních, korektních. Nebude muset docházet k delokalizaci, a také se tím může řešit eh, otázka energetická. Je to také odpověď na eh, sociální krizi, můžeme tak bojovat proti chudobě, sociálnímu vyloučení, neboť eh, právo na bydlení je jedno ze základních práv. A poslední věc, sociální bydlení se také týká boje proti klimatickým změnám. Ano, milí kolegové, z budov pochází 40 všech skleníkových plynů. Tady se musíme zvláště zaměřit na tento problém a proti této výzvě e, bojovat. Bojovat proti nedostatku energií, protože 50 až 125 milionů lidí v Evropské unii trpí energetickou chudobou. To znamená, že nemají peníze na to, aby například zaplatili za faktury za elektřinu a plyn. Vidíte tedy, co nás čeká v budoucnu. Toto je opravdu velice důležité ohlášení nebo zpráva pro občany, které nás potřebují. My můžeme vyzvat pozitivní zprávu, můžeme říci, že v Evropě v rámci krize jsme schopni vyslat pozitivní signál, Řekneme jim, řekneme občanům, Evropská unie vás bude provázet, máme konkrétní odpovědi na vaše potřeby, na vaše problémy. Děkuji vám. Děkuji, pan Cirkas. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já bych rád poděkoval kolegyni, která odvedla skvělou práci. Vůbec to nebylo snadné. Já vím, že každý z těchto 41 eh, kompromisní návrhů si tvrdě vybojovala, je dobře. Je velice dobré, že se jí podařilo zohlednit eh, různé názory různých kolegů. Snad ta zpráva bude koherentnější a já Doufám, že až se zítra bude hlasovat, ELS bude schopná podpořit ten obecný kompromis, který se navrhuje, protože hodně lidí se tomu hodně věnovalo. A já myslím, že by bylo lepší přijmout kompromisy a zajistit tak koherentnější zprávu, než přijmou některé z nich. Takže mnohokrát děkuji kolegům, děkuji Karmě Deli a prosím kolegy, aby odhlasovali koherentní zprávu. Přece jenom máme teď krizi, máme recesi v celé Evropě. Celá Evropa trpí, spousta lidí nemá základní práva, nemají slušné bydlení. A Evropský parlament tady má příležitost přijmout koherentní a progresivní postoj, což by bylo velice užitečné. Pokud je o zbytek, já myslím, že to je velice důležité, jak už zdůraznila Karema. Odráží se v tom tři propojené linie, hospodářská recese, která postihla celou řadu zemí. Souvisí to také se spekulacemi s bydlením. To způsobilo celou katastrofu v Evropské unii. Je celá řada lidí, kteří opravdu nemají slušné bydlení a řada lidí, kteří jsou bezdomová. A také spousta lidí přichází o střechu nad hlavou, protože si nemohou dovolit bydlení udržet. A proto je důležité stavět více sociálních bytů aby si lidé mohli něco pronajmout za přijatelnou cenu. A já myslím, že je čas, abychom přijali jednoznačný postoj a dali najevo, že tato situace je naprosto nepřijatelná. Dostalo se do ní spousta lidí, je to sociální jev, který je jednoznačným důsledkem hospodářské recese. A já si opravdu myslím, že bychom toho mohli udělat hodně i z hlediska klimatické politiky, abychom zajistili, že budeme méně plýtvat energií. Takže celkově je to příležitost stavět i energeticky účinná obydlí. A navíc prostřednictvím této zprávy můžeme hodně přispět k boji s hospodářskou recesí. Jak už říkám, myslím, že by to mohla být velice koherentní zpráva a velice cený příspěvek k boji proti recesi, kterou všichni trpíme. Mluvíme o celé řadě aspektů, v tomto parlamentu bychom neměli jen pozorovat, jaké jsou problémy a konstatovat, jaké ty problémy jsou. Měli bychom také hledat řešení těch problémů. A nemělo by to být jenom doporučení nebo stanoviska. Měli bychom jednoznačný postoj, který bude skutečně ceným příspěvkem k řešení těch problémů na, úrov, na evropské úrovni. Celá řada národních politik je nedostatečně soudržná, Evropa bohužel neudělala všechno, co udělat mohla, neměla soudržnou politiku, v podstatě nemá žádnou politiku pro sociální bydlení a tento nedostatek musíme napravit. Máme strukturální politiky, máme sociální politiku, máme celou řadu důležitých politik, ale současně jsme v situaci, kdy celá řada členských států není schopná zavést politiku pro sociální bydlení a my bychom je k tomu měli vyzývat a dát jim proto také základ. A proto doufám, že to se nám podaří prostřednictvím těchto pozměňovacích návrhů. Já myslím, že musíme stanovit dva základní jednoznačné principy. Když nejsme nepřáteli sociální politiky nebo politiky sociálního bydlení, jaký máme teď v členských státech, to vůbec ne. Chceme, aby se rozšířila, aby se vylepšila. A je šílené říkat, že chceme něco jiného. Ne, my chceme, aby se lidé dostali z těch get, do kterých eh, je přivedla současná situace. Chceme řádnou politiku, která zajistí sociální začlenění těch nejzranitelnějších. My nechceme, aby zmizeli do get na okrajích měst, kde budou jenom přistěhovalci a zranitelní chudí lidé. Chceme mnohem větší sociální soudržnost a chceme řádně integrovanou společnost. A toho dosáhneme lépe, když budeme mít řádnou politiku pro sociální bydlení. A proto si myslím, že ty pozměňovací návrhy musíme přijmout a musíme dát jednoznačně najevo, že Evropané nebudou zasahovat do zásady subsidiarity, nebudeme zasahovat do vnitrostátní záležitostí členských států, ale chceme vylepšit ustanovení pro sociální bydlení a to konstruktivním způsobem. Nechceme bránit v rozvoji, chceme ho podpořit, nechceme být konzervativní, jak říkají někteří lidé, naopak. Chceme jednoznačnou, jasnou agendu, aby se zajistilo, že lidé, kterým jsou upírána základní lidská práva, včetně práva na slušné bydlení, nakonec nějaké bydlení dostanou. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Beňo? Ah, yes. Right, I... Ano. Já bych opravdu chtěl poděkovat Karimě Deli za tuto iniciativu. Toto jsme rozhodně podporovali v průběhu posledních týdnů. Jádrem nebo zdůvodněním této iniciativy je rozhodně něco prospěšného. A pokud je o kompromisy, můžeme plně podpořit válnou většinu, ale já myslím, že jsou tady určité prvky, které se tam dostaly prostřednictvím kompromisů, a kvůli kterým jsou ty kompromisy pro nás teď poněkud obtížné. Já myslím, že zpravodajka si je vědoma toho, že v současné době nemůžeme podpořit kompromisy H, U a AM. To jsou tři z těch kompromisů. Máme drobné problémy se čtyřmi dalšími kompromisy. V D nejsme spokojení s úrovní kritiky, s odkazy na politiku úspor. V f ta poslední věta o politice hospodářské soutěže s tím, že nemá podkopávat služby veřejného zájmu, pro nás představuje problém. Kompromisním návrhu I je citát uprostřed, který se týká paktu stability a růstu a ten není úplný. Zbytek toho kompromisu i můžeme podpořit, ale tady s tou částí máme trošku problém a pořád o tom ještě jednáme. A poslední věc, S. Tady se stavíme trošku skepticky k tomu, o co jde ve větě o mobilizaci soukromých úspor v tomto ohledu. Takže myslíme si, že to možná zachází příliš daleko. Ale celkově nám zbývá ještě 33 kompromisních návrhů, které můžeme naprosto podpořit a čtyři, které v zásadě můžeme podpořit a jenom u tří máme závažné problémy. A ještě jednou chci poděkovat Karimě za to, že nejenom spolupracuje, ale že dal dohromady celý ten balíček, za to, že upravila text původní zprávy a také za to, že byla vstřícná vůči našim pozměňovacím návrhům a že se skutečně snažila vyhovět co největšímu počtu skupin prostřednictvím pozměňovacích návrhů jistě. Jsou tady oblasti, kde máme politické neschody a které se špatně řeší. Nicméně já myslím, že se opravdu snažila a já jí za to děkuji. Paní Jaruka? Mnohokrát děkuji. Velice se omlouvám za spoždění. Já bych také chtěla poděkovat za vaši zprávu. Je to velice důležitý krok. I v ostatních výborech, ve výboru FAM, teď máme několik zpráv o úsporných opatřeních a také o chudobě a o osadách Romů, o jejich znovu vybudování, o jejich demolicích. Takže tato zpráva je výborně načasovaná. Přichází v době, kdy sociální bydlení je v jádru snah o omezení chudoby těch nejchudších 80 milionů. A proto mám velkou radost, že mohu vysvětlit, jak na evropské krizové mapě máme ty oblasti, kdy, které obývá těch 80 milionů nejchudších lidí z Evropy. Na eh, poznávací misi jsem před pár dny zjistila ke svému velkému překvapení, že v naší zemi v jednom z nejprestižnějších a nejbohatších měst narostly požadavky na sociální bydlení, čistě vzhledem ke změnám z hlediska chudoby v posledních letech. Takže tato zpráva skutečně přichází právě čas, jsem se právě dozvěděla, že v posledních letech byly dva byty, nabízely se dva byty ve městě s 60 tisíc obyvateli a byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že o každý z těch bytů žádalo 43 osob. Takže já opravdu doufám, že členské státy vám budou naslouchat a především, že se začnou stavět takové domy. Prostředky na to jsou a já jsem byla opravdu v šoku, když jsem zjistila, že členské státy se pořád ještě brání jejich využití. Děkuji. Merci. Děkuji. EPP jsem slyšela, uh, už dostal otázku, zda mo- mohu podpořit kompromisní návrhy. Chce se možná vyjádřit stínový zpravodaj? Uh, Monsieur Chogor n'étant pas là. Pan Chogor tady není. Pan Orny. Pane Orny, chcete se vyjádřit? Jsem si pen čakanit, hogy... Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl pouze říci, že prozatím se této otázce věnujeme, jednáme o tom a neměl jsem zatím možnost to projednat s panem Šogunem. Částečně jsme se té otázce již věnovali, ale diskuzi jsme zatím nedokončili. A do zítřka dopoledne pravděpodobně již budeme schopni na tuto otázku odpovědět. Ano, děkuji, milí kolegové, ale v souladu s um, pravidly, které jsme přijali na koordinátorech minulý týden, víte, že byly stanoveny lhůty pro odpovědi lhůty, během kterých se můžete vyjádřit ke kompromisním návrhům a tato lhůta v tomto případě již vypršela. Kompromisní návrhy potom už nebude možné pozměnit. Není možné je měnit po 16. hodině dne, který předchází hlasování. Takže se snažte, prosím, tyto uh, návrhy v co nejvyšší míře podpořit a nyní předám slovo zpět paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že všechny z našeho výboru tato otázka eh, bydlení a konkrétně sociálního bydlení velice zajímá. Já si myslím a chtěla bych kolegy z EPP vyzvat, aby zítra se snažili jednat tak, aby bylo přijato co nejvíce kompromisních návrhů. Je pravda, že pro mě to bylo opravdu obtížné, bylo těžké vyhovět všem, nebyl totiž dostatek času, někdy nebylo možné zorganizovat veřejné slyšení a zvláště bylo problematické zajistit eh, snahu o této otázce debatovat. Já bohužel jsem neměla k dispozici všechny nutné nástroje, přesto děkuji. Děkuji také spolupracovníkům a všem, kteří se na této otázce podíleli. Bez nich totiž by nebylo možné tuto zprávu vypracovat. Děkuji. Dobře, ale nelíbí se mi, že jste neměla k dispozici všechny nástroje, které um, jste mohla mít. Jak jste sama říkala, měla jste k dispozici mm, ty nejlepší spolupracovníky. My jsme navíc uspořádali veřejné slyšení, proběhla výměna nástrojů, tak jak nám to zpráva z vlastní iniciativy umožňuje. Jsem si ale jistá, že budeme moci potenciál této zprávy optimalizovat. Každopádně o zprávě se bude hlasovat zítra. A v červnu by se to mělo dostat na plenární zasedání. Nyní se dostáváme k bodu číslo 7 na pořadu jednání. A v rámci tohoto bodu vám já představím návrh porovnání otázky k ústnímu zodpově- zodpovězení a také návrh usnesení. Asi si vzpomínáte, že přišel na zasedání pan komisář a představil nám sdělení komise, které se týká investic na zajištění růstu a soudržnosti. A to také včetně možnosti použití sociálního, Evropského sociálního fondu. Koordinátoři o této otázce dlouho jednali a snažili se zjistit, jak bychom měli zareagovat, jak bychom měli v souvislosti s tímto sdělením postupovat. Zvažovali jsme zprávu z vlastní iniciativy a nakonec jsme si řekli, že musíme jednat rychle. A to také proto, že irské předsednictví přikládá tomuto sdělení velký význam. Z toho důvodu jsme si zvolili jiné řešení, a sice konkrétně formát otázky k ústnímu zodpovězení. Pokud jde o tu ústní otázku, konkrétně jde vlastně o čtyři otázky. Bude to otázka položená komisi, pouze komisi. A samozřejmě zajímá nás, jak tato iniciativa souvisí s probíhající prací, která musí vést k tomu, že do nové hospodářské a měnové unie bude zapracována také sociální dimenze. To je jedna otázka. Za druhé, Ptáme se, jak bude souviset tento pakt sociálních investic s mechanismy, které existují pro provádění strategie Evropa 2020. Kromě toho se také komise ptáme, jak má v plánu konkrétně provádět tuto strategii strategii aktivního začlenění. A za čtvrté se komise ptáme, když hovoří o dluhopisech se sociálním dopadem a investičně sociálních dluhopisech, jak má v plánu tady postupovat konkrétně? Na základě těchto otázek by se mělo jednat a poté přijmout eh, návrh usnesení které bude relativně uh, dlouhé, celkem bude mít 55 odstavců a bude se skládat jednak z obecného přístupu k tomuto sdělení komise a poté to bude pokračovat jednotlivými konkrétními body. Jinak tam bude boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, poté zmíníme další bod, bod, eh, kterému náš výbor věnuje velkou pozornost a sice jde o eh, boj proti konkrétní chudobě dětí. Dále otázka, které se věnovala Karima Deli v rámci své zprávy. Jde o otázka bezdomo- otázku bezdomovectví. Poté zmíníme sociální služby v obecném zájmu zaměstnanost mladých, otázku schopnosti pracovního trhu vytvářet nová pracovní místa, sociální podnikání, otázku pohlaví. A pokud je o Evropský sociální fond, znovu tam opakujeme, že bychom chtěli tam nastavit tu míru 25 a chtěli bychom mít také možnost předběžného financování pro záruku pro mladé. Poté tam znovu opakujeme eh, to, aby byla do hospodářské a měnové unie zapracována sociální dimenze. To je tedy v eh, zkratce tento text. A my v této souvislosti tedy zahájíme postup eh, změn předkládání změn a poté přijetí tak, aby se to mohlo dostat na plenární zasedání v červnu. Zase nám jde o to, abychom to vyřešili dříve, než eh, Rada bude jednat o hospodářské a měnové unii. Myslím si, že to přichází ve stejnou dobu jako iniciativa irského předsednictví, v rámci kterého se bude věnovat tomuto sdělení komise. Chce se někdo vyjádřit? Velice stručně. Chci jen říct, že toto je vynikající příležitost. Myslím, že je to cená příležitost, abychom nějak usměrnili Evropskou radu v červnu. Já myslím, že v oblasti sociální politiky není moc iniciativ a Herman Van Rompuy v této oblasti toho moc nepředložil a myslím, že by bylo užitečné, kdybychom této příležitosti využili. Abychom přišli s nějakými dobrými podněty a s koherentním programem. Časový plán je podle mě dobrý a myslím, že pokud se nám ho podaří schválit včas a dostat to na plenárku v černu, bylo by to vynikající, protože v černu by mohla proběhnout rozprava na plenáce stejně budeme mluvit o ekonomické a sociální unii a já myslím, že tyto iniciativy můžeme velice účinně propojit. A pro parlament by to byla příležitost vyjádřit jednoznačný postoj. A pokud to neuděláme, bude to skandál. Děkuji. Ano, děkuji. Já mluvím jménem Filipa Debaka, který se omlouvá za neúčast, ale je teď v trialogu výboru Ekona, nemůže tady být. Chtěl by poděkovat zpravodajce za to, že připravila vyvážený návrh usnesení. Pan Debaker se domnívá, že nejlepší ochranou proti chudobě je mít vlastní dům a slušnou práci. A chce proto zdůraznit význam aktivace jednotlivých skupin aktivního obyvatelstva na trhu práce. Vítá vaši výzvu k členským státům, aby přijali opatření příznivě nakloněná vytváření pracovních míst a aby aktivněji podpořili samostatně výdělečné osoby a zlepšili přístup k financování pro SVOČ a také potřebujeme určitý systém, který ochrání všechny, kdo jsou v nejisté situaci, ale domnívá se, že musíme zajistit, že náklady na tento systém neohrozí cenovou dostupnost našich sociálních systémů. Například státy, které nemají účinné systémy, budou méně konkurenceschopné z hlediska eh, nákladů na pracovní síly. A pan Debaker proto vítá důraz na to, že Evropská komise by měla zvýšit účinnost a efektivitu sociálních výdajů. Také souhlasí s Evropskou komisí, když uvádí, že zdroje na sociální politiky nejsou omezené pouze na to, co je k dispozici ve veřejném sektoru. Dobrým příkladem posílené spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem by například byly iniciativy soukromého, nebo soukromého sektoru a předloží k tomu pozměňovací návrh. Jinak si myslí, že je nutných jen pár změn, ale chce zdůraznit, že jak už bylo řečeno v minulosti, naše skupina nemůže přistoupit na rámcovou směrnici o kvalitě a dostupnosti sociálních služeb eh, obecného zájmu. Těší se na práci na této věci v nadcházejících týdnech. To jsou připomínky pana Debakra a já bych se k tomu krátce vyjádřil i sám. Opravdu doufám, že dospějeme k nějakému balíčku pro sociální investice, kde by mohly být i opatření pro řešení bezdomovectví a také pro řešení dalších věcí, které jsou ve zprávě paní Deli, zejména pokud jde o energetickou účinnost domů a obydlí, což by mohlo znamenat, že chudé domácnosti budou mít eh, další prostředky, protože bydlení představuje velkou část jejich příjmů nebo jejich výdajů. A to by také obecně stimulovalo ekonomiku, pokud by měli víc peněz, které by mohli utratit. A snad by to také znamenalo, že by to v ekonomice vytvořilo další poptávku. Děkuji vám za váš příspěvek. Hlasí se ještě někdo? K této otázce, k balíčku týkající se sociálních investic. Ano, máte slovo? Oui, madame Benarabatou, merci. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já také jsem chtěla podpořit tuto iniciativu. Myslím si, že sociální otázka je eh, v samotném středu žádostí eh, našich občanů. Současné politiky na tuto potřebu nereagují a já si myslím, že to musíme zpět vrátit do debaty. Jak eh, zaznělo v návrhu usnesení, musíme vytvořit kontracyklické politiky, nezůstat pouze u těch politik úsporných, ale zapracovat sociální otázku do našich priorit a významných politik. Takže já velice toto usnesení podporuji. Děkuji. Děkuji. Chce se ještě vyjádřit někdo další? Ne? Pan Kuselo, za komisi chcete se vyjádřit? Thank you very much. Um... Děkuji vám mnohokrát. Jak asi očekáváte, nemám toho mnoho protože v podstatě s většinou souvisíme, s většinou této otázky souhlasíme, umožní to komisi vyjasnit důležité aspekty této celé oblasti. Pouze k té třetí otázce. Tam se předpokládá, že komise bude vypracovávat podrobný plán o aktivní inkluzi. Ovšem zatím žádné konkrétní pokyny v rámci tohoto semestru nemáme. Sledujeme relevantní indikátory pro strategii aktivní inkluze, ale tento předpoklad v té otázce by tam asi nemusel být. Ale to je otázka jejího formulování. Děkuji. Ehm, Dobře, já všem děkuji za příspěvky. Chápu odpověď komise k otázce 3, ale tady jde právě o to, že parlament eh, přikládá sociální dimenzi jednotlivých doporučení pro členské státy velký význam a tomu, jak jednají samostatné členské státy, když převádějí eh, plány pro zaměstnanost eh, na národní úroveň. Zda tam bude tato dimenze začleněna či ne. Je to tedy věc, na které bude parlament i nadále trvat. Chceme, aby bylo přístup, eh, přístup lépe vyvážen. Tedy přístup eh, a postup mezi komisí a jednotlivými členskými státy. Každopádně touto otázkou se budeme ještě zabývat. Pozměvací návrhy měly být zaslány, nebo mají být zaslány do 26. dubna, to znamená do konce týdne. Vzhledem k tomu, že máme eh, časová omezení, můžete je zasílat prosím pouze v angličtině. My se změnám budeme věnovat. A pokud je o otázku k ústnímu zodpovězení, Budeme to projednávat 7. května, tak aby se to mohlo dostat na plenární zasedání v červnu. Pokud je ale o návrh usnesení, 7. května budeme projednávat ty změny, pozměňovací návrhy, ale necháme si čas až do 29. a 30. Eh, května a až poté budeme hlasovat o návrhu usnesení. A na plenární zasedání by se to tedy mělo přijímat v rámci otázky k ústnímu zodpovězení. Tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání a jdeme dále. Dostáváme se k bodu 8. Bod 8 se týká výměny názorů s, kolegou, s kolegyní z rozpočtového výboru, Ani Jansenovou. Já vás, milá kolegyně, vítám. Jste hlavní zpravodajkou pro návrh rozpočtu, rozpočtu naší Evropské unie, a to na rok 2014. Pokud je o zpravodaj, u nás je zpravodajem pan uh, eh, Ory, jak jistě víte. Já vám tedy předávám slovo. Prosím, vysvětlete nám, jak vidí hlavní zpravodajka rozpočet na rok 2014. Máte slovo. Děkuji. No, musíme doufat. Zatím jsme hlasovali o všeobecných pokynech, to bylo v březnu ve Štrasburku a tam bylo řečeno, že naše východiska jsou velmi složitá, protože zatím nemáme víceletý finanční rámec eh, a jednání k tomuto tématu vlastně skoro ani nezačala. Nemáme ani žádný právní základ pro jednotlivé rozpočtové položky a i zde je potřeba zajistit finaliz- finalizaci těch vlastně až 70 různých legislativních témat. Takže situace skutečně není vůbec růžová pro zahájení jednání o e, tomto rozpočtu. Dále je zde také jednoznačně ještě ten nevyřešený problém e, peněz na platby, kdy ze strany parlamentu chceme zajistit, že rok 2014 nezahájíme s mnoha neproplacenými fakturami, ať už z roku 2013 nebo ještě se staršími. Takže témat k diskusi je skutečně celá řada v souvislosti s rozpočtem pro rok 2014. Komise vypracovala takový indikativní rozklad návrhu šéfů jednotlivých států, pokud jde o víceletý finanční rámec tedy, a tam se můžeme podívat každý za sebe na to, zda ten návrh splňuje naše cíle, naše zájmy, například tento výbor měl zájmy v celé řadě oblastí, v sociálním fondu a v mnoha, mnoha dalších programech eh, v sociální oblasti. Konec konců před několika lety jsem byla rozpočtovou zpravodajkou v tomto výboru, takže jsem se na mnoha z těch programů podílela formálně a vím o nich mnoho informací. A je potřeba, aby tyto programy pokračovaly i do budoucna. Zároveň je však velmi těžké ohodnotit současnou situaci a tím pádem v podstatě je to skoro jako kdybychom pracovali s páskou přes oči. Ráda bych si proto hlavně vyslechla, co chcete říci k té vaší části rozpočtu. Mám několik praktických informací, konkrétně komise má eh, předložit návrh rozpočtu na rok 2014 pravděpodobně koncem května, alespoň tedy tak to naznačili, a my jsme navrhli, aby tento návrh, respektive ten vlastní návrh víceletého finančního rámce použili jako východisko pro rozpočet pro rok 2014. Paní zpravodajce se vypnul mikrofon a komise na to reagovala tím, že eh, konstatovali, že se sešly hlavy státu a předložili nějaké návrhy, takže ty návrhy do toho asi budou zapracovány, ovšem samozřejmě nevíme, kdy ty cíle pro sociální fond budou nějakým způsobem zohledněny nebo zda budou vůbec splněny. A vím, že váš výbor o tyto cíle velmi tvrdě bojoval. Jednáte o tom v jednotlivých legislativních tématech a je to důležitá věc. Takže na konci května bychom měli mít návrh. Rovněž nejpozději v květnu bychom od vás měli obdržet jakékoliv návrhy nebo nápady, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, protože, jak doufáme, bude zde i nadále možnost testovat nové myšlenky a to i v příštím víceletém finančním rámci, alespoň o to tedy budeme bojovat. Potřebujeme je proto obdržet včas, abychom je mohli předložit komisi, aby komise se k těm nápadům mohla vyjádřit. Ale jak víte, je to těch nějakých deset položek, Eh, tedy respektive má to být eh, nějaký soupis na deseti řádcích, jaký pilotní projekt chcete uspořádat, komise zhodnotí, zda je to proveditelné, nebo zda je to například pokryté stávajícími programy. To jsou tedy hlavní směry, kterými se teď zabýváme. Ráda si vyslechnu pana Öryho a další, na jejichž příspěvky se těším a předpokládám, že s vámi budu nadále v kontaktu, tak aby celý tento proces mohl proběhnout co nejhladčeji. Myslím si, že jsme dospěli do bodu, kdy interakce mezi jednotlivými výbory a rozpočtovým výborem v rámci rozpočtového procesu je velmi dobrá. A to je velmi důležité při jednání o rozpočtech obecně. Děkuji. Thank you, monsieur Ori, puis... Děkuji, pan Ory, poté Frederik Darten. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat za poskytnuté informace od paní Jansenové. Plně s paní Jansenovou souhlasím. Souhlasím s tím, že, situa- že situace je dosti citlivá a komplikovaná, protože máme zatím ještě málo informací, o kterých bychom si byli opravdu jisti. I to, co se nám zdá jisté v rámci dohody mezi parlamentem a radou, zatím ještě úplně jisté není. V návrhu rozpočtu se hovoří o doložce o flexibilitě a mě by zajímalo, co to v návrhu rozpočtu na rok 2014 znamená. Podle mne, pokud existuje nějaká doložka o flexibilitě, ovlivní to právě vztah mezi rozpočtem na rok 2014 a víceletým finančním rámcem. Možná, že budeme mít větší manevr- manevrovací prostor díky takové doložce. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Co ale můžeme udělat už nyní, je to, že si stanovíme jednotlivé priority které bychom chtěli zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2014. Výbor pro zaměstnanost není jediným výborem, který se domnívá, že v příštím rozpočtovém období je klíčem opravdu vytváření nových pracovních míst. Musíme zvyšovat prosperitu, a to nejenom díky strategii Evropa 2020. Pro nás, pro Evropu a budoucnost Evropy je úplně nejdůležitější růst. Musíme vytvářet nová pracovní místa, musíme podporovat veškeré iniciativy, které by byly zaměřeny na vytváření nových pracovních míst. Také bychom chtěli znát konkrétní čísla, pokud je o strukturální fondy, musíme je používat zacíleněji tak abychom prostřednictvím nich mohli podpořit růst. Nebude totiž možné eh, vytvořit nová pracovní místa, pokud nezajistíme ekonomický růst v regionech EU. V současné době situace, která se týká vytváření nových pracovních míst, zdaleka není ideální. Také bychom byli rádi, aby se zajistila lepší podpora na programy eh, pro vytváření nových pracovních míst. Tak, abychom chtěli pomáhat nezaměstnaným, aby se opětovně začlenili na trh práce. Kromě toho máme ještě jeden problém. Nezaměstnaní nyní tráví stále více času nečinností. A čím dále zůstanou nezaměstnaní, tím hůře se jim potom podaří znovu dostat na trh práce. Je to psychická i mentální otázka a také ztrácejí znalosti a vědomosti. Dlouhodobě nezaměstnaní mají největší problémy s tím, aby se znovu eh, začlenili na trh práce a my právě tady musíme pomáhat. Víme, že v současné době se připravuje reforma Ta bude usilovat o vytvoření možností eh, a podpory v rámci RS. Existují různé možnosti, jak nalézt pracovní místa pro mladé lidi a my musíme podporovat všechny kroky zaměřené na profesní kvalifikace a vzdělávání. Kromě růstu a vytváření nových pracovních míst také ještě musíme zlepšit možnosti zaměstnatelnosti. Dochází totiž stále více ke konfliktům, protože mnozí lidé hledají práci, ale nenalézají. A zároveň existují zaměstnavatelé, kteří hledají zaměstnance, ale také je nenacházejí. A tady zase musíme pomáhat v oblasti vzdělávání, školení, celoživotního vzdělávání. Tady právě můžeme zasáhnout. Já myslím, že tady budeme muset eh, jednat, tady se budeme muset zaměřit eh, v rámci vytváření nového rozpočtu na rok 2014. Kromě toho musíme vyslat eh, jeden symbolický signál, ten je nejenom symbolický, ale také reálný, Jde o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. V jedné fázi dokonce vyvstala otázka, zda by ten fond nemohl být úplně ukončen. My bychom chtěli, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci dostal dostatečné finanční prostředky. Chtěl bych připomenout, že během dlouhých let jsme si vyslechli různé kritiky. Je pravda, že v rámci tohoto fondu není dostatek finančních prostředků, ale zároveň tyto prostředky nejsou plně využívány. Ano, je pravda, že v minulosti byla situace takováto, problematická, ale nyní se platby stále ještě poskytují z tohoto fondu a je stále více žadatelů o podporu z fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Z toho důvodu budeme potřebovat také příslušnou rozpočtovou linku. Kromě toho budeme potřebovat eh, jasnou částku na platby a prostředky pro Evropský fond pomoci nejchudším osobám. O tomto stanovisku, o této zprávě, pardon, jsme stále ještě nehlasovali, ale budeme o ní hlasovat eh, v brzké době. A dnes většina poslanců v parlamentu podporuje dobrovolnou účast na tomto fondu, Evropském fondu pomoci nejchudším osobám. Je pravda, že tady hledáme nejvhodnější řešení, které by bylo přijatelné pro členské státy. Na jedné straně a zároveň by to zajistilo prostředky pro tento fond pomoci nejchudším osobám. Nebudu nyní předbíhat. Tady řešení stále ještě hledáme. O fondu pomoci nejchudším osobám jsme se zatím ještě nedohodli. Některé delegace k tomu už zasílali návrhy, snažíme se nalézt konečné řešení. Doufám, že v rámci několika dnů budeme mít již hotové stanovisko. Během několika let od našeho mandátu, ale také v minulosti v rámci předchozích mandátů, jsme se věnovali iniciativě od IMKA, která byla zaměřena na podporu podnikání, podporu mikropodnikům a také podpoře pro malé a střední podniky. Je pravda, že toto jsou formy podnikání, které v Evropě vytváří nejvíce pracovních míst, tedy ty mikropodniky, malé a střední podniky a také sociální podniky a inovativní sociální podniky. Všechny tyto typy podniků potřebují podporu. A tato podpora bude muset být zajištěna v rámci rozpočtu na rok 2014. Všechno to, co jsem teď zmiňoval, spadá do působnosti členských států, je to v pravomoci jednotlivých zemí a my musíme členským státům pomáhat tak, aby se všechny členské státy ubíraly stejným směrem. Evropský parlament naproti tomu má kompetence v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Toto je oblast, kde Evropský parlament má své kompetence, kde musíme zasahovat. A je důležité, abychom k tomu měli příslušné finanční prostředky a mohli tak zajistit vysokou ochranu pracovníkům. Je velice důležité, aby na konci krize nedošlo k tomu, že pracovní místa budou pro pracující méně bezpečná, než tomu bylo před krizí. To je víceméně vše z mé strany, co jsem chtěl zmínit. A co se týkalo této výměny názorů rozpočtu. Pokud je mi známo, náš výbor víceméně tyto názory sdílí. Děkuji vám. Děkuji. Nyní má slovo Frederik Darnen, ale ještě předtím bych ráda upřesnila, řekla paní Jansen, že Evropský fond pomoci nechudším osobám, to, co říkal pan eh, Ory v této souvislosti, to je jeho soukromý názor. My jsme se zatím jako výbor ještě nedohodli, protože budeme o této otázce hlasovat 7. května. Ještě jednou opakuji, že tady se zatím výbor eh, ani skupina nedohodla. Nyní má slovo Frederik Darden, poté Phil Benjan. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat eh, paní zpravodajce za to, že přišla na náš výbor a poskytla nám tyto informace od rozpočtového výboru. Já jsem to sledoval, ale myslím si, že je velice důležité, aby ta výměna názoru proběhla i zde u nás na výboru. Já chci zmínit tři věci. Nejprve jedna taková myšlenka. Je pravda, že situace je dosti citlivá. Je tam stále ještě toho hodně neznámého. Nevíme například, k jakým změnám dojde ehm, v porovnání s rokem 2013, pokud je o platby. A také nevíme, zda víceletý ehm, finanční rámec bude přijat, jaké částky, zda tam bude flexibilita a tak dále. To nevíme. A to vše bude mít dopady a také to úzce souvisí s rozpočtem na rok 2014, o kterém hovoříme a musíme hovořit. Když jsem vás poslouchal, měl jsem pocit, ne pokud je o postup, ale pokud je o obsah, že jste velice opatrná, možná dokonce trochu pesimistická. Říkala jste, je důležité, aby to bylo plněno, aby se podařilo splnit cíle a tak dále. Já nevím, zda máte nějaké další informace, které by toto spochybňovaly. Jsou to věci, které jsou pro nás důležité. My jsme měli pocit, že se ubíráme vůči jisté stabilizaci, i když ty částky nejsou možná tak vysoké, jak jsme si přáli. Druhá myšlenka se týká načasování. Jaké načasování by bylo vhodné, když eh, vezmeme v úvahu všechny tyto neznámé? Je to samozřejmě trochu obtížné. My vyjádříme v rámci zprávy pana Oriho naše priority, ale samozřejmě je také důležité, abychom měli možnost to ještě pozměnit, doplnit naše reakce postupně až budeme dostávat eh, k dispozici jednotlivé přesnější informace místo těch eh, současných neznámých. Kromě toho jsem měl ještě jednu otázku. Když nemáme finanční rámec, zakládáme se na stropu stanoveném na rok 2013. A pokud je o nás, ty částky, které nás zajímají, budou vyšší nebo nižší, bylo už provedeno nějaké eh, srovnání, s tím rámcem a bez rámce. A zvláště si kladu otázku, která se týká víceletého programu. Jak budeme moci ty provádět eh, víceleté programy, pokud nebude stanoven finanční rámec. A zvláště, jak stanovíme částky na první rok. Jak také budeme moci zapojit jednotlivé aktéry do rozpočtu, kteří potřebují ale plánovat eh, na základě několika let. Mám na mysli například místní zástupce, starosty měst a tak dále. A ještě jedna věc. K tomu, co zmiňoval pan Orie, je to také obsaženo eh, v jeho zprávě. My jsme předkládali několik pozměňovacích návrhů, chtěli jsme to posílit zvláště význam eh, vytváření nových pracovních míst, eh, významu záruk pro mladé, pro ty mladé lidi. A je důležité, aby toto fungovalo již od začátku programu, tedy ta záruka pro mladé. Také je důležité, aby mm, Evropský sociální fond a další programy měly dostatek prostředků. Je pravda, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci se nyní projednává, také samozřejmě ten fond eh, pomoce nejchudším osobám, jak říkal paní předsedkyně, to zatím ještě projednáváme, ale myslím si, že alespoň zde jsme přesvědčeni o tom, že do tohoto fondu musí být vloženy dostatečné prostředky. To jsou tedy věci, na které budeme upozorňovat v rámci našich pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji, Phil Beniel. Yes, thank you. Um... Ano, děkuji. Především chci říct, že moje vystoupení bude vycházet z priorit, protože už bylo řečeno, jaké jsou neznámé ve víceletém finančním rámci a tak dále. Těch neznámých je hodně. A já těm technickým aspektům rozpočtu v podstatě moc nerozumím. Takže já myslím, že se budu držet priorit. A myslím, že v zásadě souhlasím se seznamem priorit pana Oryho. Ale ještě víc bych se zaměřil na růst a na ty oblasti, kde můžeme skutečně přinést další hodnotu a můžeme znovu nakopnout ekonomiku. A podle mě největší součástí musí být zaměstnatelnost, co se týče tohoto výrobu. Například iniciativa pro zaměstnanost mládeže by se měla zaměřit na zaměstnatelnost. Nemusí nebo nemůže samozřejmě okamžitě najít nebo poskytnout pracovní místa, takže se musí zaměřit na zaměstnatelnost a souhlasím s oběma řečníky v tom, že je zásadní, abychom to spustili brzy, abychom neotáleli. Také si myslím, že se musíme opravdu zaměřit na odbornou přípravu. Mluvil jsem o tom v souvislosti s balíčkem společné zemědělské politiky. Tam jsem předložil v tom ohledu pozměňovací návrh ve vztahu k e, pracovním místům na venkově, odborné přípravě na venkově a v souvislosti s tím, že potřebujeme dát dohromady příslušné dovednosti, třeba pro práci na venkově. A já myslím, že něco podobného bychom měli dělat s prostředky pro sociální investice a s regionálními prostředky. Opravdu bychom měli prosazovat odbornou přípravu a vzdělávání, která pomůže lidem najít práci. A jakmile budou lidé zaměstnatelní, bude to znamenat, že budou i podnikavější. Takže nejde jenom o to, že lidé budou lépe schopní soutěžit o stejný počet pracovních míst, ale jde také o to, abychom dali lidem dovednosti k tomu, aby dokázali sami vytvářet pracovní místa. A o jedné věci už jsem mluvil před chvílí, nicméně myslím si, že také musíme mít jistotu, že nebudou žádné technické problémy, pokud je o podporu takových projektů, jako je ten, který máme v Birminghamu, kde podporujeme bydlení a především sociální bydlení prostřednictvím opatření pro energetickou účinnost. Protože toto nejenom přináší nová pracovní místa, ale znamená to také větší uvolněné prostředky, které mohou pomoct ekonomice. A já myslím, že byly problémy s podporou příjmů, podporou kapitálu, s tím, jakou váhu mají pravidla pro státní podporu a tak dále. Takže já myslím, že především to musíme sledovat a nesmíme zahubit stávající programy, které chceme ještě na příští rok a chceme pro ně něco získat i v dalším víceletém finančním rámci. Musíme zajistit, že tyto cené projekty, tyto cené programy, ať už jde o záruky pro sociální projekty a podobně, nebo o přímou podporu, které by mohly pomoct členským státům ve snaze rozvíjet ekonomiku, zvlášť v těch oblastech, které jsou na tom špatně. A poslední věc, kterou bych chtěla říct, v posledních letech jsem se setkával s podniky a ptal jsem se jich na evropské prostředky. Spousta lidí nám říkala, že v posledních deseti letech je stále obtížnější a stále více byrokratické pokusit se získat tyto prostředky. A pokud to bude víc byrokratické, pokud bude přístup k těmto prostředkům obtížnější. Možná, že právě tím se vysvětluje, že v některých oblastech se prostředky nevynakládají dostatečně. A rozhodně, pokud chceme podniky a soukromý sektor, pokud chceme, aby využili tyto prostředky a vytvářeli další pracovní místa, aby to vedlo k hospodářskému růstu, musíme se zamyslet nad tím, nakolik je vůbec byrokratické pokusit se získat tyto prostředky. Eh, Dobře. Paní zpravodajko, vyslechla jste si eh, příspěvky, vyslechla jste si eh, otázky. Do jaké míry můžeme vytvářet stanovisko eh, nebo zprávu k rozpočtu, který zatím ještě neexistuje? Pane Ory, vy už jste se ale vyjadřoval. Ano, já už jsem se vyjadřovala, ale pokud dovolíte ještě dvě věci. To v mé prezentaci chybělo, pouze takové maličkosti. Takže za prvé, paní předsedkyně, máte pravdu, ale i já sám říkám, že prozatím se snažíme eh, dosáhnout kompromisu u toho Evropského fondu pomoci nejchudším osobám. Nicméně jisté už je to, že částka, která je k dispozici, je nedostatečná. Hovoříme o částce a minima. Minimální částce. V současné době vydáváme 3,5 eh, miliard, ale tato částka bude snížená. Víme, že manevrovací prostor, který budeme mít, eh, se zmenší a z toho důvodu hovoříme o té minimální částce, částce a minima. A druhá věc, částky a také jejich, jejich rozplánování je nejisté v rámci víceletého finančního rámce není jisté, zda budeme chtít každý rok eh, vydat stejnou částku. Pravděpodobně ne. Budeme to muset pozměňovat a víme, že je to problém a tady bychom potřebovali také nějaké jistější informace. Eh, ano, vidíte, že eh, u nás ve výboru EPP může ovlivňovat příspěvky takže si beru slovo na začátku i na konci. Eh, a já vám nyní předávám slovo. Well. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že je to zvláštní situace. A rozhodně tento výbor má velký vliv na legislativní záležitosti, o kterých vyjednáváte. Já myslím, že důležité je to, že věci se posunují a rozhodně doufám, že ve vaší oblasti se to posune dál, protože hlavy států právě říkali, že v této oblasti je potřeba něco udělat, například se zaměstností mládeže, takže právě v této oblasti přišli s něčím pozitivním. A to je také hlavní pro rozpočet na rok 2014, neboli řešení nezaměstnanosti mládeže. V roce 2014 jsme se tomu hodně věnovali z hlediska rozpočtu a máte pravdu, že je to potřeba posunout ku předu, že právě teď bychom měli najít nějaká dobrá řešení. Já myslím, že to musí být zjevné všem. To se dá snadno obhájit. Co se stane, když nebudeme mít víceletý finanční rámec? Rozhodně musíme doufat, že budeme mít právní základ, pro různé části rozpočtu, protože pak jde o to, že budeme mít jiné stropy a na ty stropy budeme muset odkazovat. Ale v roce 2014 to nebude natolik odlišné, takže to není konec světa. Ale bylo by dobré, kdybychom nějaké řešení našli. Zřejmě by se se všemi snadněji jednalo. Takže doufáme, že se nám to podaří o to se většina z nás snaží. Jsem maličko pesimistická, nicméně doufám, že nějaké řešení bude. Nebude to řešení, o které usiloval parlament, ale měli bychom se co nejvíc přiblížit dobrému řešení. A pokud byla ta úroveň nižší, než jsme chtěli, nebož, nebož chtěla komise, rozhodně bychom měli mít nějakou flexibilitu, abychom mohli lépe vynakládat naše prostředky. Takže já myslím, že toto je velice důležitá věc. Já myslím, že všichni jste eh, jasně dali najevo, co jsou podle vás priority. Máte seznam věcí, kterým se věnujete. Já jsem zapomněla zmínit agentury samozřejmě a toto je oblast, kde, jak vím, má tento výbor alespoň čtyři agentury, odkazujete alespoň na čtyři agentury a samozřejmě právě tady znovu vidíme, že rada paušálně škrtá a my musíme zajistit, že tyto agentury dostanou, co potřebují a rozhodně, pokud je o nezaměstnanost mládeže a vzdělávání a BOZP, mají tady specifickou roli a musí v této situaci plnit. Nicméně uvidíme, jestli se ta obtížná situace podaří vyřešit. Komise předloží návrh rozpočtu a my na tom budeme potom pracovat. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Děkuji vám, milí kolegové. Budeme tedy očekávat návrh zprávy velice netrpělivě a spoleháme na vás jako členku rozpočtového výboru, že tam budou zapracovány také ty body, ke kterým jsme se vyjadřovali my, náš výbor, které, pro nás, eh, které jsou pro nás důležité. Doufám, že na to navážete ve vašem rozpočtu. Přeji vám hodně úspěchů a děkuji vám za to, že jste se zúčastnila první výměny názorů o rozpočtu na rok 2014. I když je to téměř zatím eh, surrealistické, vzhledem k tomu, jaká je situace u rozpočtu 2013 a finanční perspektivy, přesto víme, že v parlamentu existuje jistá kreativita, která by nám měla umožnit eh, situaci vyřešit. Ještě jednou děkuji. A nyní se logicky dostáváme k návrhu zprávy pana Oryho. Jde o mandát pro třístranná jednání a rozpočet 2014. Tento bod velice logicky následuje po výměně názoru s, genera- s hlavní zpravodajkou paní Ann Jensenovou. Takže pane zpravodaj, máte slovo. Jsme u bodu 18 na pořadu jednání. Nos, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy... Děkuji. Já mám dnes štěstí. Proč? Mám štěstí, protože k tomu vlastně už nemusím nic říkat. Vše, co jsem zmiňovala před chvílí během debaty s paní Jansenovou, totiž platí i zde a vlastně jsem tím zhrnul vše, co jsem chtěl říct k bodu 18 na pořadu jednání. Pokud si paní předsedkyně přijete, mohu to případně zopakovat, ale spíše bych jenom um, jednoduše připomenul, že se jedná o návrh stanoviska, kde dnes proběhne první výměna názorů. Já jsem před chvílí dostatečně nezdůrazňoval iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Možná jsem dostatečně nezdůraznil také otázku, která se týká Evropského fondu pro pomoc nejchudším osobám. Pro mě zatím není úplně jasné, jak bude tento fond financován. Máme sice k dispozici jakousi částku, ale zajímalo by nás, zda ta částka bude pocházet z Evropského sociálního fondu nebo z nějakého jiného zdroje. Abych řekl pravdu, zatím mi to není úplně jasné. Paní předsedkyně byla přítomná v Oslu, když jsme tuto otázku položili panu komisaři. On ale pokrčil rameny a řekl nám, že to také neví. Takže v rámci této otázky mandátu pro třístranná jednání bych byl rád, kdyby mne kolegové podpořili a doufám, že vyjednávání proběhnou konstruktivně. Děkuji. Monsieur Darden, puis Monsieur Beignan. Pan Arden, potom pan Beignan. Comme vient de dire Monsieur právě řekl pan Ori, myslím si, že hlavní aspekty již zazněly. Pan Ori k tomu nic zvláštního nedodával, takže jak prioritám také nebudu nic zvláštního dodávat, pouze řeknu, že budeme předkládat eh, několik pozměňovacích návrhů, budeme se snažit konstruktivně doplnit eh, tento návrh zprávy. Ano, dobře, takže tím jsme se toho moc nového nedověděli. Slovo má pan Beňan. So Já budu asi stejně stručný. Především chci podpořit odstavec 3 o mobilitě pracovníků a mládeže a zejména o zaměstnanosti mládeže. A také chci zejména podpořit odstavec 4 na podporu odborné přípravy a také odstavec 7 na podporu malých a středních podniků a především na podporu přístupu k financování. Možná budeme mít ještě další věci v pozměňovacích návrzích, především opět z hlediska té agendy sociálního bydlení, o které jsme mluvili, ale celkově je to podle nás velice dobře zpracované stanovisko, velice podložené a není tam nic, s čím bychom případně nesouhlasili. To je skvělé. Myslím, že pan Ori se k tomu nebude znovu vyjadřovat, nebo ano, ne. Takže Stanovíme lhůtu eh, pro předkládání návrhu 17. května ve 12 hodin a poté se budeme věnovat eh, kompromisním návrhům, konkrétně 19. května. Znamená to, že všichni můžete předkládat návrhy ve vlastním jazyce a nakonec o tom budeme hlasovat 20. června. Nevíme ale, kdy paní Jansen předloží návrh zprávy, takže je to dosti eh, zvláštní situace. To znamená, že my sami si stanovujeme lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů, pro stanovisko ke zprávě, o níž zatím nic nevíme. Každopádně platí tedy tato lhůta, samozřejmě s tou výhradou, že do té doby bude k dispozici příslušná zpráva. Pokud totiž 17. května nebude stále ještě e, návrh zprávy paní Jansenové k dispozici, v tom případě si myslím, že by mělo být možné mít k dispozici jistou flexibilitu. Dobře. Takže zatím platí tento časový harmonogram, samozřejmě s možností případné změny v závislosti na tom, jak budou postupovat eh, práce v rozpočtovém výboru. Nyní se dostáváme k bodu 10. Bod 10 se týká Evropského fondu pomoci nejchudším osobám. Toto je legislativní akt, eh, kde je náš výbor příslušný a já bych předala slovo paní zpravodajce, aby nám mohla odprezentovat eh, pozměvací, případné kompromisní pozměvací návrhy k zprávě. Toto je zpráva, ke které jsme dostali několik stanovisek od rozpočtového výboru, výboru Regi, Agri, Kult a FAM. A paní zpravodajka dostala poměrně vysoký počet pozměňovacích návrhů. Celkem 510 jich bylo a ona na jejich základě vytvořila 34 kompromisních návrhů, takže máte slovo, můžete je odprezentovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci srdečně poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali. Chci poděkovat celému sekretariátu, mému sekretariátu a všem ostatním sekretariátům všem osta- všech ostatních politických frakcí, všem lidem, kteří na tomto aktivně pracovali. Máme celkem 517 pozměňovacích návrhů a velmi málo času na zpracování těchto návrhů. Vytvořili jsme z nich 34 kompromisů. Dovolte mi stručně představit témata, která jsme diskutovali a jak to vypadá. Pokud jde o cílovou skupinu tohoto fondu, byla zde celá řada pozměňovacích návrhů, které navrhovaly rozšíření této skupiny, ale když jsme se na to podívali, tak jsme se usnesli, že vzhledem k omezenému rozsahu a omezenému rozpočtu což je těch navrhovaných 2,5 miliard za 7 let, eh, včetně zvyšující se chudobnosti v celé Evropské unii od začátku krize. A podotýkám, že všichni vnímáme, eh, kolik lidí se obrací na potravinové banky v různých zemích, jak u nás v Irsku, tak ve Španělsku, Portugalsku a jinde. Vidíme, že služby potravinových bank se velmi aktivně využívají. A proto jsme se rozhodli, že bychom se měli zaměřit skutečně na ty nejpotřebnější, skutečně na ty nejchudší, na které už žádné jiné fondy se nevztahují, kteří nemají dost potravin a hladoví. V rámci strategie EU 2020 eh, je toto právě jediný program, který cílí specificky na nejchudší osoby. Pokud jde o rozsah, eh, všeobecně jsme se shodli, že eh, ten, eh, to pole působnosti tohoto fondu by mělo být širší. Bylo zde pár návrhů, které říkali, že bychom se snad měli zaměřit pouze na potravinovou pomoc, ale myslím, že si vzpomeneme, že na tom slyšení v lednu a na eh, mnoha různých schůzkách nám nevládní organizace, které pracují s tímto fondem, říkali, že i jim by se líbil šir, šir, širší rozsah působnosti, pokud jde o poskytování základní materiálové pomoci, eh, která už v mnoha členských státech probíhá. Eh, ten právní základ toho pouze potravinového přístupu byl úspěšně napaden z právního hlediska a tím pádem je potřeba používat právní základ eh, v oblasti sociálních věcí a tedy členské státy si v definitivním, eh, v definitivním kroku stanoví, jaká působnost zde bude platit, zda jenom potraviny nebo potraviny a materiálová pomoc nebo jenom materiálová pomoc. Eh, tedy v podobě hmotných dávek a tak podobně. K tomu, o čem mluvil pan Öry, vši, téměř všichni se shodnou, že těch navrhovaných 2,5 miliardy pro tento fond nestačí. Eh, v reálném slova smyslu to znamená snížení prostředků proti stávajícímu stavu věci. Toto je téma, o kterém se jednalo v rámci jednání o víceletém finančním rámci a dokonce eh, paní Beres psala panu Lamasurovi dopis, ve kterém vyjadřovala naše obavy Chceme ten rozpočet navýšit na 3,5 miliardy euro. jak to obhajujeme v dopise pro rozpočtový výbor. Pokud jde o financování, zde se objevilo několik pozměňovacích návrhů, pokud jde o kofinancování. E, proběhla zde celá řada diskusí a nakonec jsme se dohodli, že asi bude lepší ponechat návrh komise, kde se hovoří o 85% financování za obvyklých podmínek a o 95% financování u problematických případů. Nicméně nutné pamatovat na to, že členské státy musí mít možnost doplňovat dobrovolné financování nad rámec toho, eh, jaké prostředky budou čerpány z fondu. Rovněž se velmi aktivně diskutovalo o tom, zda ten program má být povinný nebo dobrovolný. Mé vlastní stanovisko, když jsem představovala tuto zprávu výboru, je podpořit návrh komise, že by to mělo být povinné pro všechny členské státy v tom smyslu, že tento program musí dosáhnout na nejchudší osoby ve všech eh, členských státech. Tento fond je pro nejchudší osoby, ne pro vybrané členské státy. Nicméně se ze strany všech politických frakcí objevily pozměňovací návrhy, které toto chtěli učinit i dobrovolným. Toto téma eh, se vyskytlo celkem čtyřikrát na zkuskách stínových zpravodajů a eh, ta dobrovolnost participace ze strany členských států byla podpořena většinou politických frakcí, nicméně stále se diskutuje o tom, zda by tento program měl nebo neměl být povinný. Pokud jde o tu dobrovolnost nebo povinnost tohoto programu, zkrátka jde o to, že když ten program bude dobrovolný, mělo by docházet k retenci rozpočtu pro případ, že se budou účastnit jenom některé členské státy. Pakliže některé státy se nebudou tohoto chtít účastnit, měly by ty peníze eh, být zachovány, jako je tomu u jiných programů, například u různých programů na podporu škol. Pokud jde o doprovodná opatření, jako opatření pro sociální inkluzi, eh, opět i zde mnoho nevládních organizací vítá myšlenku, že budeme mít doprovodná opatření pro tento program. A eh, Dokonce eh, francouzská organizace Christos de Coeur řekla, že 75% jejich klientů se opakovaně nevrací, což znamená, že toto je enablingový program, program empoweringu, že se v tom smyslu, že se osoby posouvají z tohoto programu pro nejchudší osoby do jiných evropských programů, možná se dokonce dostávají zpět na trh práce a stávají se soběstačnými, což je velmi dobře. Panují určité obavy, a to souvisí s tím rozpočtem, eh, v souvislosti s eh, přenositelností prostředků. Eh, pakliže budeme mít dobrovolnou participaci, pakliže dojde k nějakému hladkému přechodu ze stávajících programů do tohoto programu FEED od začátku roku 2014, Objevila se zde totiž výzva určitá žádost po přechodných opatřeních. Opět i zde jsme připravili kompromisní pozměňovací návrh, kde zdůrazňujeme nutnost zajistit hladký přechod mezi bývalými programy a tímto programem. Je potřeba zajistit, aby toto nařízení vstoupilo platnost v den publikace v úředním věstníku. Další témata eh, zahrnují eh, posilování principu partnerství s jednotlivými aktéry, přípravnou, implementační a evaluační fázi tohoto programu společně členskými státy, abychom zajistili maximální maximální transparentnost tohoto programu. Dále hovoříme o principech operačních programů, a způsobem, jak bojovat s plítváním potravinami, podporováním zdravých potravin a nestigmatizace eh, příjemců této pomoci. Musíme stanovovat kritéria pro spolupráci s jednotlivými organizacemi. Je potřeba řešit téma eh, nepřiměřeného administrativního zatěžování aktérů v tomto programu a určitým způsobem jednotlivé články tohoto programu vypadají složitě, ale mají ve finále život nevládním organizacím usnadnit. Eh, rozhodli jsme se je v tom návrhu zachovat, nechtěli jsme je smazat. Nakonec tento program má doplňovat národní politiky. Eh, nesmí být vnímán jako jediný nástroj EU pro boj s chudobou, chce pouze eliminovat ty nejhorší důsledky chudoby. Vážená kolegyně, podívejte, vy ten čas neušetříte, mluvíte moc rychle a pro tlumočníky se váš projev stává e, netlumočitelným, takže v ostatních jazycích slyšíme polovinu z toho, co říkáte. A děkuji vám za upozornění, eh, omlouvám se zejména tlumočníkům. Eh, tedy proto na závěr, pakliže budete mít nějaké dotazy, pokud jde o ty všeobecné principy, o kterých jsem zde eh, byla prohovořila, eh, řekla bych tolik. Tento program má být vnímán jako doplňující program pro národní politiku v boji s chudobou. Nemusí to, nesmí to být vnímáno jako jediný nástroj, který Evropská unie v boji s chudobou má a jediný nástroj, který má splnit ten cíl, že eh, zlepšíme životní situaci 20 milionů Evropanů tak, aby eh, už nebyli eh, pod hranicí chudoby. Děkuji stínovým zpravodům za spolupráci. Tento týden máme naplánovanou další schůzku stínových zpravodů, kde budeme hovořit o kompromisních pozměňovacích návrzích. Konec konců ty pozměňovací návrhy jsme předložili dnes odpoledne. Na žádost ostatních politických frakcí a vzhledem k velmi napjatému harmonogramu, který chceme dodržet, eh, chceme odložit hlasování ze zítřka na 7. května. A nakonec, paní předsedkyně, mi dovolte zdůraznit, že irské předsednictví tento program vnímá jako prioritu. Eh, předseda Rady EPSCO, pan John Burton eh, z Labour Party, vyjádřil eh, své přání tento fond zrealizovat. Proto se těším na spolupráci s irským předsednictvím, i stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří dosáhnout co nejlepšího výsledku v této věci, abychom měli co nejefektivnější nástroj. Děkuji. Dobře, máme tady uh, hodně řečníků na seznamu. Já přečtu celý ten seznam a řeknete mi, zda vám to vyhovuje. Omlouvám se, nemůžu dávat třikrát slovo stejnému řečníkovi tentokrát, takže si to rozmyslete dopředu. Takže Tomas Mann, pan Filbeňán, pan Všer... Beres, monsieur Ori. Monsieur Pan Serkas. Madame Cornelissen. Pan Cornelissen. A to je vše. A poté předám uh, slovo zpět, nebo předám slovo komisi. Prosím, pokuste se omezit vaše příspěvky. <clears throat> v eh, půl, půl šesté potom přijde paní komisařka Vasiliu. Takže nejprve pan Tomis, Tomas Mann. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že ve výboru EMPL jsme za to téma odpovědní ne tak jako výbor pro zemědělství, který se eh, tehdy zabýval eh, potravinovým programem pro nejchudobnější osoby a tehdy se vůbec nic nedělo. Myslím si, že je jedno, jedině dobře, že jsme za toto dostali odpovědnost my, protože si myslím, že toto opatření můžeme dobře zakotvit. Můžeme říci, že efektivní program na boj s chudobou, který bude funkční, je něco, co musíme podporovat a jsem rád, že um, ty schůzky stínových zpravodajů jsou tak efektivní. Pokud jde o výši rozpočtu, komise říká 2,5 miliardy, my říkáme 3,5 miliardy. Já si myslím, že toto je velmi důležitá, důležitý fond, protože cílí na konkrétní výsledky. Eh, Nemyslím si, že je možné zajistit nějaký program, který bude stoprocentně financován z evropských peněz. Kofinancování je velmi důležitá věc a jsem velmi rád, že jste se se stínovými zpravodaji dohodli na té 85% hranici pro normální situace a o 95% hranici pro výjimečné případy. Pokud jde o tu dobrovolnost, Eh, já jsem přesvědčen, že je velmi důležité, aby v těch zemích, kde je možné efektivně bojovat s chudobou, aby tyto země věděly, že toto není nějaký program, který všechno ostatní nahradí. Je to doplňující program. V mnoha státech to takto funguje, ale eh, chtěli bychom, aby to tak fungovalo všude, což vůbec není ten případ. Rád bych ještě zmínil tu eh, povinnost informovat a tu kontrolní, eh, tu, tu kontrolní odpovědnost. Jak je to zde zakotveno? To je velmi důležitá věc. Je potřeba zajistit, aby členské státy dělali práci, kterou dělat mají a aby to po, ni, po nich někdo kontroloval. Je potřeba, aby věděli, že tento program nenahradí vše ostatní, co mají. A proto je potřeba administrativně tento program zjednodušit. Jinak eh, zde budeme mít jedno, neustále odpor, ze strany členských států a bude to velmi eh, dlouhá diskuse o v podstatě velmi málo peněz. Myslím si, že je potřeba zajistit hlavně efektivní realizaci toho programu. Já vám děkuji za práci, kterou děláte a kterou odvádíte. Děkuji. Merci. Děkuji. Dále Phil Beňal. A poté paní Šroter. Děkuji. Ah, euh, am... Děkuji. Tentokrát hovořím jménem Marian Harkin, která se omlouvá, že dnes nemohla přijít. Děkuje paní zpravodajce za velmi dobrou spolupráci na toto téma a říká, že v podstatě došlo k schodě u všech kompromisů, kromě kompromisu k článku 6. V souvislosti s tím je stanovisko frakce ALDE, že nechceme uvádět žádná čísla, kdyby tato čísla eh, znamenala navýšení této rozpočtové položky. To souvisí s celou řadou dalších témat eh, v oblasti víceletého finančního rámce, kde jednáme stejně. Podporujeme návrh o dobrovolnosti tohoto fondu. Jeden z důvodů je, že by toto mohlo pomoci odblokovat tu blokující menšinu v radě. Podporujeme sem zahrnutí i hmotných dávek do článku 2 a e, podporujeme také návrhy na zjednodušení fungování tohoto fondu. Pokud jde o dobrovolnost tohoto fondu a pokud jde o to, e, co se stane s penězi, které členské státy nevyužijí, e, ať už ty státy jsou participující nebo ne, Komise na schůzce ve Štrasburku minulý týden řekla, že je možné navrhnout systém, eh, kde by tyto peníze zůstaly pro tento fond zarezervovány. Dohodli jsme se také na kofinancování, která, které bude probíhat za stejných pravidel jako pro fond soudržnosti. Vzhledem k tomu, že hlasování bylo odloženo, máme, myslím, ještě dost času, abychom všechna ostatní zbývající témata vyřešili. Děkuji vám. Merci, Elizabeth Schröter, Elizabeth prosím. Děkuji, já budu velmi stručná, protože eh, paní Cornelisen právě přišla a ona je naší stínovou zpravodajkou. Z mého hlediska a z hlediska toho, že spolupracuji eh, na ESF, je zejména to, že toto musí být co nejvíce kompatibilní s ESF, eh, s Evropským sociálním fondem. To je velmi důležité. Zatím ta kompatibilita není příliš na výši. Je potřeba zavést tedy stejné mechanismy, je potřeba, aby v členských státech toto mohl mít na starosti stejný úřad. A ten nejdůležitější výsledek samozřejmě, a to je i v těch kompromisech, je ta dobrovolnost. To je pro nás to nejzásadnější musíme vycházet z toho, že máme členské státy, kde platí jiná řešení, které nepotřebují žádné evropské programy, protože mají lokální, místní programy. A není možné začít říkat, no Evropa má teď toto potravinové forum, tak to musí dělat každý, Eh, protože eh, je v tom velmi málo peněz a je potřeba, aby eh, ty členské státy ty peníze mohly nějakým způsobem využít. Když tam, bude, když tam budou všechny členské státy, tak na jeden stát zbyde tak málo peněz, že už to v podstatě nebude dávat smysl. Takže ta dobrovolnost je centrální. Dále to kofinancování, to je také naprosto zásadní. Je to konec konců v souladu s finančním nařízením jinak by ten fond vůbec nebyl v rámci evropského práva. To je vše. Děkuji. Euh, merci, la rapportrice pour euh, le Děkuji. Já chci poděkovat eh, zpravodajce za odvedenou práci. Pokud jde o novou definici pole působnosti, já myslím, že to je dobré, Spravedlika říkala, že skupiny se zatím nedohodly na tom, jestli by to mělo být dobrovolné nebo ne. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou v tomto směru rozpolplné. Já nechápu, jak kolegové uvažují. Tato debata už proběhla, když jsme přijali strategii pro rok 2020. Některé členské státy při přijetí této strategie uváděly, že chudoba není otázka Evropské unie. Je to otázka subsidiarity, je to otázka členských států. A den za dnem se chudoba zhoršuje. A slyším stejné argumenty od sedmi členských států, které se domnívají, že z hlediska sociálního zabezpečení udělali své tím, že přijali zárku pro mládež. A zbytek už je jim úplně jedno. Je to na členských státech. Členské státy se musí snažit. Ale tak nevypadá evropská solidarita. mobilizaci církví na pomoc chudým nepotřebujeme evropský nástroj. Pokud mám mít evropskou solidaritu pro celou Evropskou unii, pokud chce celá EU vyslat nějaký signál, pak je toto velká chyba. Bylo by to v rozporu se vším, co jsme obhajovali, když jsme přijali naše usnesení obrovskou většinou. 548 hlasů. Je to v rozporu se závěry rady v těch závěrech se uvádí, že těch nejchudší, těch nejchudší bude 2,5 milionů a tak dále. Nic tam o dobrovolnosti není. Možná, že vzhledem k tomu, jaká je zadluženost, tak to v některých členských státech musí být dobrovolné, ale předtím potřebujeme záruky, musíme vědět, jaký to bude mít dopad na Evropský sociální fond, jaký to bude mít dopad na celkový rozpočet. Nemůžeme říct hned na začátek, že to být nemusí. Chci vyzvat kolegy, aby se zamysleli nad důsledky. I v případě, že to bude před Evropský soudní dvůr. Členské státy by mohly říct, že není spravedlivé, aby to bylo jenom pro některé členské státy. Komise s tím také souhlasí. A proto žádám, abyste se před hlasováním ještě zamysleli nad tím, jestli je toto ta správná cesta. Teď dám slovo panu Erimu a paní Cornelson. Nejprve pan Ery. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajce za obrovský kus práce, za, ta, za tu detailní práci a také za její úvodní slova. A děkujeme také za spolupráci a koordinaci v rámci tohoto týmu. Já souhlasím s tím, že 7. května bychom měli hlasovat protože budeme mít dost času na tom, abychom se mohli na všech věcech dohodnout. Tady plním v podstatě dvě funkce. Proč? Jednak se mi nedaří zapomenout na strach. Strach pocházející z toho, že existoval evropský program pro distribuci potravin nejchučí, což byl systém, který dobře fungoval. A zároveň potom tady vytváříme nový fond, Evropský fond pomoci nejchučím osobám. Co my ale chceme, je to, aby celý ten postup byl co nejjednodušší a aby všechny fondy, které máme k dispozici, byly zaměřeny na ty nejchudší osoby a nemuseli potom financovat eh, naopak provoz fondu. Pro nás je nepředstavitelné, že by neexistovalo spolufinancování, protože tady používáme Evropský sociální fond a spolufinancování je tam tedy nutné. Hledáme řešení, pomocí kterého bychom eh, toto odblokovali a aby se celý ten postup v radě znovu nastartoval. Už jsem několikrát hovořil o státních národních prostředcích a k té otázce dobrovolnosti či povinnosti fondů. Evropský sociální fond se tady použije a nám zatím úplně není jasné, jak to přesně vyřešit. Já vás chápu, paní předsedkyně, pokud jde o tu strategii 2020, ale zároveň v základní smlouvě se jasně píše, že toto je kompetence především vnitrostátní. A vzhledem k tomu, že kompetence zde mají jednotlivé členské státy, i když pro nás je to velice emotivní otázka, nesmíme na to zapomínat. Nesmíme při hledání řešení zapomínat, že zde jde o národní kompetence. Bude to znamenat méně administrativy a více prostředků pro nejchudší. 3,5 miliard eur v minulosti bylo nedostatečných. A co tedy budeme dělat s, dvou, s dvěma a půl miliardami? Provoz fondů, audity a tak dále, to všechno situaci zkomplikuje a to všechno vedlo k tomu, že nakonec máme pouze 2,5 eh, miliard, což je velice málo a důležité je, aby se ty prostředky dostaly přímo k eh, konečným příjemcům. Slovo pan Serkas. Um, yeah, let me also... Děkuji. Já chci také na úvod poděkovat zpravodajce. Já myslím, že je obdivuhodná. Vzhledem k tomu, kolik jsme dali dohromady pozměňovacích návrhů, pořád nás ještě čeká vyjednávání i když už jsme celé hodiny velice zajímavě debatovali, byla to konstruktivní jednání. Samozřejmě jedna z věcí je, to, že válná většina z nás si myslí, že to musí být dobrovolné. A musíme najít způsob, jak to udělat. Já naprosto souhlasím s panem Örim. Všechny členské státy by sice měly být měli mít povinnost bojovat s chudobou, neměli bychom to nutit všechny členské státy přes tento fond, dělat přes tento fond, protože některé členské státy nechtějí dávat veřejné prostředky na přímou potravinovou pomoc. Pro nás, pro zelené, je nejdůležitější, že současné programy nebudou bez prostředků a ti, kdo jsou závislí na potravinách od EU, nebudou bez jídla. A opravdu chceme najít nějaký způsob, aby to mohlo být dobrovolné, aby nic z těch peněz nešlo do obecného rozpočtu EU. Podle nás je teď klíčové, abychom do fondu doplnili to, že se může využívat i na pomoc organizacím a potravinovým bankám, aby se využili pro místní dodavatelské řetězce a především, aby se zabránilo plítvání. 90 milionů tun se teď v EU vyplýtvá. A velká část je poživatelná. A je možné, že, je lepší, že, že, že se dá vylepšit ten přístup třeba prostřednictvím Maďarské potravinové banky. Já myslím, že tak nedáme těm potravinovým bankám jenom ryby, ale také i mm, rybářské vybavení. A získají tím také určitou nezávislost. Už to máme v těch prvních článcích, o kterých jsme jednali. A já doufám, že to bude důrazný prvek toho, jak to nakonec bude vypadat. Děkuji, paní Serkas, a nyní předám slovo komisi. Já myslím, že je zřejmé, že velký problém je to, jestli je to dobrovolný fond nebo ne. Já se obávám, když se podívám na ty, kdo podepsali ty pozměňovací návrhy, že toto je velké nedorozumění. Za tím slovem dobrovolný nebo nedobrovolný se skrývá další debata. A v té nejde o dobrovolnou povahu tohoto programu. EGF je také dobrovolný. Nikoho nenutíme k tomu, aby využil Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace nebo nějaký jiný Evropský fond. Mluvíme, paní předsedkyně, o čem jiném. Jde o to, jestli se tyto prostředky budou používat na jiné věci. Některé členské státy vezmou peníze na potravinovou pomoc pro nejchudší osoby a mohou je využít třeba na výstavbu silnic. Otázka zní, jestli... Dobře, e, za touto debatou o dobrovolné podpoře e, se skrývá to, jestli dáme členským státům volné ruce, jestli ty peníze mohou využít na financování jiných věcí nebo ne, jestli budou mít naprostou svobodu. Mně nezáleží na tom, jestli ve zprávě paní Kostolo bude něco o dobrovolné nebo nedobrovolné povaze těchto prostředků, ale ty peníze by se neměly využívat na nic jiného, než na věci, které se týkají potřeb nejchudších osob. A členské státy by je neměly využívat na nic jiného. Mohou je využít a nemusí je využít. To je dobrovolné. Ale otázka je, jak je využít. Protože lidé to často využívají jako zástěrku. Ty peníze by se měly využívat dobrovolně, ale tento fond by se neměl používat na nic jiného, než pro ty osoby, kteří jsou mezi těmi nejchudšími, které nemají co jíst, nemají co na sebe. Členské státy by je neměly použít ke splacení deficitu na výstavbu škol. Ne. To jsou peníze pro ty, kdo nemají dost eh, jídla, kdo nemají kde bydlet. A na nic jiného. A to je řešení. Takže ti, kdo předkládali pozměňovací návrhy o dobrovolné povaze tohoto fondu, v podstatě otevírají dveře, některé z těchto pozměňovacích eh, návrhů otevírají dveře k tomu, aby členské státy ty peníze použili pro něco jiného. A druhá věc je to, že je jasné, že je tady blokovací menšina v radě, to je problém, ale neměli bychom si podřezávat eh, pod sebou větev. Měli bychom akceptovat tu teorii blokovací mečiny, protože to je, to vyplývá si zákona. Já se omlouvám, paní komisařka čeká za dveřmi. Já budu velmi stručná. Naprosto souhlasím s většinou stanovisek členů Evropy, nebo poslanců Evropského parlamentu. Když komise předkládala to návrh, chápala to tak, že Evropská unie podporuje občany Evropské unie kteří patří k těm nejpotřebnějším. A to na základě činností, které se nefinancují z jiného fondu. A to je základ celého toho návrhu. My si myslíme, že nejde o redistribuci a reorganizaci těch peněz. Myslíme si, že jsme navrhli systém implementace a programování, který je jednoduchý, který se dá snadno zavést. A také pozorně sledujeme diskuzi o ostatních nařízeních, ale mohu vás ujistit o tom, že pokud je o sdílenou zprávu a řádnou zprávu, finanční zprávu prostředků EU, to opravdu dodržujeme. Členské státy sami určují, jak dodávají zboží a potraviny a je na nich, aby co nejlépe řešili otázku kvality a množství dodávek pro ty, kdo to potřebují. Platforma pro výměnu zkušeností je podle nás důležitý nástroj, protože některé členské státy mají velké zkušenosti a to by byly cené pro další státy a pro sociální partnery a pro sociální soukromé organizace, které dělají hodně dobrovolné práce. A my si myslíme, že tento fond, když by se zavedl v členských státech, by podpořil také dobrovolnickou činnost. Děkuji. Paní zpravodajko? Děkuji, paní předsedkyně. Chci jen poděkovat členům výboru za připomínky a chci všem také poděkovat za jejich pozměvací návrhy k tomuto návrhu. A také chci poděkovat komisi za pomoc. Abych reagovala na to, co zaznělo, ano, s výjimkou Alde a já chápu, co říká paní Arkenán, pan Beně, je tady v zásadě podpora pro to, aby ten fond byl alespoň 3,5 milionů, pokud je o pole působnosti a případné zvýšení o další země. Ano, jistě souhlasíme se zjednodušením a jak už říkala komise, ten systém sdílené zprávy je navržený tak, aby se zajistilo zjednodušení, ale současně abychom na tím měli kontrolu. Já myslím, že hlavní věc, která vyplynula z dnešní odpolední debaty, je otázka dobrovolné účasti, otázka toho, jestli je účast povinná. A jak už bylo řečeno, jde o to, že ten fond těch 2,5 miliardy se musí předělovat těm nejchudším v Evropské unii a měli bychom zajistit, že těch 2,5 miliardy, pokud to bude možné, by mělo být skutečně vyhrazeno pro tyto osoby. Kompromisní pozměňovací návrhy této souvislosti řeší otázku účasti, ale já chápu, že dnes tady byla zahájena určitá debata a musíme na tom ještě pracovat. Ještě máme čas do 7. května, takže na tom budeme dál pracovat. A snad dospějeme k nějakému uspokojivému závěru, až budeme hlasovat 30, pardon, 7. května. Děkuji, paní předsedkyně. Předsedkyně bez mikrofonu. Vzhledem k tomu, že kompromisní návrhy musí být předloženy do 6. května 16 hodin a budeme o nich eh, hlasovat 7. května. Tím končíme tento bod eh, na pořadu zasedání a přistoupíme k bodu eh, výměny názorů s paní komisařkou.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 Euh, Vážená paní komisařko, chci vás eh, přivítat na našem výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Je nám velikým potěšením, že si s vámi dnes budeme moci vyměňovat názory. Chtěli bychom, eh, bývali bychom chtěli o tom jednat eh, v době, kdy se projednávala iniciativa Erasmus pro všechny, iniciativa, kterou jste představila vy. Je to program, který odpovídá tomu, eh, co my nazýváme úspěšný příběh Evropské unie a komise se do toho velice silně zapojila. Dnes společně s panem komisařem Láslo Andorem jste velice přímo zapojení do iniciativ, v rámci kterých komise podporuje mladé lidi a je to tak někde na půl cesty mezi vzděláváním a přechodem do zaměstnání. Šefové státu a vlád se na to zvláště zaměřili a jsou přesvědčeni o tom, že Evropská unie zde musí eh, zasáhnout. Náš výbor se v této oblasti velice silně angažuje. Projednávali jsme a dokonce i dnes hovořili o pozměňovacích návrzích, které budeme přijímat a které se týkají iniciativy eh, na podporu zaměstnanosti mladých lidí současné době se vytváří zpráva, která pokrývá některé aspekty sdělení, za které vy jste odpovědná. Takže já vám ještě jednou děkuji za to, že jste se dostavila na naše zasedání a bez dalšího otálení vám předávám slovo. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí být zde dnes. Vážení poslanci, vážené poslankyně, únoru tohoto roku bylo více než 26 milionů Evropadů nezaměstnaných, což odpovídá míře nezaměstnanosti 12 Nejvážnějším problémem je pak situace mladých lidí. Zhruba 5,7 milionů z nich nemá práci. Sociálně vzato jsou tyto trendy neudržitelné a morálně vzato jsou nepřijatelné. Hospodářská finanční krize je samozřejmě jednou z hlavních příčin dnešní nezaměstnanosti v Evropě. Dokud bude růst malý, bude málo práce. Je potřeba mobilizovat všechny naše prostředky a nabízet reálná řešení našim mladým lidem, jinak nám hrozí riziko ztracené generace. A právě proto pod vedením svého kolegy Lázlo Andora jsme v komisi navrhli záruku pro mladé jsem ráda, že na základě vašeho usnesení eh, Rada pro zaměstnanost a sociální věci 28. února dosáhla dohody na doporučení pro záruku pro mladé, což připravuje půdu pro okamžitou aktivitu ze strany členských států na pomoc mladým lidem. Nicméně, pakliže chceme řešit endemickou otázku nezaměstnanosti mladých, je potřeba zohlednit vzdělání a eh, další školení mladých, které hrají velmi důležitou roli. Někteří spochybňují důležitost vzdělávání, chtějí okamžité řešení okamžitých problémů, ale Všichni víme, že vzdělávání je dlouhodobý projekt, který přináší své plody v dlouhodobém horizontu. Jsem přesvědčena, že právě vzdělávání je klíčem pro jak okamžitou reakci, tak pro dlouhodobé výzvy. Tím, že pomůžeme lidem, aby nacházeli práci v krátkodobém horizontu a tím, že zlepšíme jejich zaměstnatelnost dlouhodobě vzato. Je potřeba mluvit jasně. Veřejné vzdělávací systémy jsou i nadále našimi nejlepšími nástroji pro boj se sociální nespravedlností a nerovností. A to je právě agenda, kterou sleduji já jako komisařka pro vzdělávání. Je potřeba lépe vybavovat naše mladé lidi tou správnou kombinací znalostí a schopností a dovedností. Přes vysokou nezaměstnanost eh, se zvyšuje počet neobsazených pracovních míst. Momentálně v Evropě máme více než 2 miliony neobsazených míst. A to je paradox, který není přijatelný. Je to paradox, který jasně ukazuje, mimo jiné, to, že dochází k určité nekompatibilitě nabízených dovedností a potřebami e, pracovního trhu. A určitým způsobem ukazuje, jak naše vzdělávací systémy selhaly. Do roku 2020 očekáváme, že 36 všech pracovních míst v Evropské unii bude vyžadovat e, vysoké kvalifikace. Ovšem e, dnes pouze 26 naší pracující veřejnosti má terciární vzdělání. Je pravda, že i ti eh, extenzivně vzdělaní jsou zasaženi krizí, ale zkušenosti ukazují, že eh, právě vzdělaní lidé mají lepší možnost, jak se vypořádat s krizí než jiní je potřeba zajistit, aby více mladých lidí dosáhlo vysokoškolského vzdělání. A to je právě smysl toho cíle v rámci programu Evropa 2020, který jsme si stanovili. Evropa potřebuje lidi se znalostmi a dovednostmi, kteří budou zajišťovat chytrý, inteligentní a udržitelný růst. Dnes však evropské společnosti takovýchto lidí mají nedostatek, protože jejich vzdělávací systém produkuje velmi málo. Nicméně nejde pouze o kvantitu. Je potřeba zajistit také kvalitu těch získaných kompetencí. Je potřeba zajistit, že naše vzdělávací systémy budou relevantnější vzhledem k potřebám trhu práce. To znamená, určitou schopnost předvídat budoucí potřeby trhu a pomáhat institucím přizpůsobit se světu kolem nich. Nechceme spochybňovat eh, eh, společenskou a kulturní roli vzdělávání. Samozřejmě to je i nadále hlavním posláním vzdělávání. Přesto jsem přesvědčena, že naše školy Vyšší odborné školy a univerzity musí i nadále zajišťovat zaměstnavatelnost eh, svých absolventů. V listopadu minulého roku jsem spustila program Rethinking Education, což je nová strategie, která se dotýká všech úrovní vzdělávání. Od povinné školní docházky po vyšší vzdělání přes e, učňovské vzdělávání. Nejaktuálnější výzva, které čelíme, je to, že naše vzdělávací systémy mají velké nedostatky, pokud jde o vybavování lidí základními schopnosti, schopnostmi, jako jsou čtení a psaní, a horizontálními dovednostmi, jako je například občanská zapojenost, kulturní povědomí a vyjadřování, eh, mediální gramotnost, eh, digitální počítačové dovednosti, podnikatelský přístup nebo znalosti cizích jazyků. Téměř eh, jeden z každých pěti mladých Evropanů eh, není dostatečně gramotný. Tím se připojují k těm 73 milionů dospělých Evropanů, kteří mají pouze to nejzákladnější vzdělání. Ovšem ten eh, nejškodlivější problém, který zde je, jsou předčasné odchody ze škol. Jeden ze šesti mladých Evropanů opouští školu s velmi malými nebo nulovými kvalifikacemi. Eh, tito lidé pak čelí vysokému riziku nezaměstnanosti, tomu, že ztratí přístup na trh práce, což pak vede k chudobě a samozřejmě k sociálnímu vyloučení těchto osob. Jediný způsob, jak bojovat s těmito trendy, je zlepšit efektivitu, zvýšit efektivitu evropských školicích vzdělávacích systémů. A Přesně o to se snažíme v rámci strategie Evropa 2020. Fakt, že vzdělávání v dnešní době hraje centrální roli v evropských prorůstových strategiích, znamená velmi významný obrat eh, ve tvorbě evropské politiky zhruba za měsíc eh, v rámci evropského semestru eh, našeho nového palíčku pro hospodářskou zprávu. Komise představí eh, specifická doporučení pro členské státy pro rok 2013, která pomohou členským státům v reformách těchto systémů. Mnoho z letošních doporučení bude právě žádat zlepšení v oblasti školení a vzdělávání. V doporučeních pro rok 2012 26 z 27 států obdrželo doporučení právě pro oblast vzdělávání. Ovšem reformy jako takové nestačí. Dobré vzdělání vždy něco stojí. A efektivní systém vzdělávání a tyto instituce vyžadují náležité financování. Jak všichni víme, eh, krize významným způsobem ochromila naše veřejné, eh, veřejné finance a v mnoha zemích došlo ke škrtání v rozpočtech na vzdělávání. V letech 2011 a 2012 se v devíti členských státech škrtaly rozpočty na vzdělávání o více než V eh, jedenácti členských státech se škrtalo v rozmezí 1 až 5 a to je důvod eh, pro velmi vážné obavy redukování investic do vzdělávání a dovedností je kontraproduktivní. V našem eh, výročním eh, růstovém průzkumu pro rok 2012 komise vyzvala členské státy, aby dávali vzdělávání prioritu eh, i v případě konsolidace veřejných financí. Já jsem přesvědčena, že nedostatečné vzdělávání, nedostatečné vzdělávací systémy představují cenu, jakou Evropa nemůže zaplatit. Členské státy hrají, první, hrají hlavní roli, pokud je o odpovědnost za reformy o vzdělávání a školicí systémy, ale Evropa je podporuje. Dovolte mi zmínit několik příkladů. Digitální dovednosti, počítačové schopnosti, to je jedna z hlavních kompetencí, která se považuje za naprosto zásadní pro plnou participaci ve znalostní společnosti. Ovšem 48% Evropanů ve věku 16 až 74 let má počítačové schopnosti na velmi nízké úrovni. Evropské společnosti čelí nedostatku a to v době, kdy začínáme vnímat dopad, demografický dopad stárnutí eh, lidí na trhu práce. A proto tento rok spustíme novou iniciativu za lepší využívání digitálních technologií ve vzdělávání a školení. Dále, v září 2011 jsem představila agendu za modernizaci eh, vyššího vzdělávání v Evropě, abychom členským státům pomohli přizpůsobit se měnící se době. Jednou z priorit je pak zlepšení kvality vzdělávání a učení to je potřeba provádět v úzké spolupráci s jednotlivými zúčastněnými stranami a já vám mohu říci, že jsem založila pracovní skupinu na vysoké úrovni, která bude vypracovávat už pro toto léto konkrétní doporučení eh, a budeme jednoznačně pokračovat v podpoře úzkých vztahů jak s univerzitami, tak s podniky. Za třetí, sektor, který si zaslouží naši plnou pozornost eh, v této snaze o modernizaci, a to je učňovské vzdělávání. Příspěvek kvalitních učňovských míst pro zaměstnanost mladých uznávají snad úplně všichni. Není náhodou, že členské státy s nejnižší nezaměstnaností mladých jsou právě ty, kde existuje silný, atraktivní a dobře financovaný systém učňovského vzdělávání a školení. Jsem pevně přesvědčena, že potřebujeme ještě efektivnější učňovské vzdělávací systémy a to v celé Evropě ale to si bude vyžadovat dvojí financování, veřejné i soukromé. A samozřejmě také dvojí odpovědnost. Co vidíme v těch nejefektivnějších zemích, je silný závazek i ze strany společností. A proto v červenci tohoto roku spustíme program European Alliance of Apprenticeships, Evropskou alianci učňovství, společně s komisařem Andorem. Tato nová aliance združí členské státy, sociální partnery, firmy, Evropskou komisi a další relevantní aktéry. Společný je náš zájem na rozvoji a podpoře vysoce kvalitního školení i v rámci ušňovských programů. Dovolte mi na závěr říci několik slov o našem novém programu Erasmus pro všechny, a o současných jednáních o rozpočtu. Erasmus pro všechny je evropský příspěvek, politicky i finančně vzato, k reformě vzdělávacích a školicích systémů v Evropě. Erasmus pro všechny je také plně zakomponován do naší strategie na boj s nezaměstnaností mladých, protože nám může pomoci zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí v Evropě. Velká část tohoto programu bude i nadále financovat mobilitu. A to je oblast, kde na evropské úrovni skutečně přidáváme hodnotu. A nejenom pro studenty, ale vůbec pro žáky, učitele, e, stážisty, učně, mladé pracovníky a různé dobrovolníky. Jsme e, svým způsobem demokratickou silou která zpřístupňuje program Erasmus všem. Podporujeme studenty, kteří chtějí studovat na magisterský titul v jiné, v jiné zemi tím, že jim eh, poskytneme nástroj, kterým garantuje půjčku. Celkově vzato Erasmus pro všechny představuje mobilitu pro 4 miliony lidí eh, období 2014 až 2020. To je velmi důležitá věc, protože všichni víme, že mobilita vzdělávání je často branou k mobilitě zaměstnání. Mobilita dává lidem celou řadu dovedností, které jim pomohou nalézt lepší práci. V tomto smyslu je naším cílem číslo jedna a cílem číslo jedna programu Erasmus pro všechny navýšit úroveň dovedností a zrelevantnit tyto dovednosti pro aktuální trh práce a společnost. Erasmus pro všechny rovněž navrhne inovativnější přístupy Eh, k prevenci nezaměstnanosti mladých prostřednictvím strukturovaných partnerství mezi vzděláváním a firmami. A to jsou právě ty znalostní aliance na úrovni univerzit a aliance sektorových dovedností na úrovni učňovských institucí. Jsou to partnerství, která lze dále rozvíjet na národní úrovni prostřednictvím prostředků ze strukturálních fondů. Jednání o programu Erasmus pro všechny se nyní dostávají do rozhodující fáze. Jsem přesvědčená, že probíhají konstruktivním způsobem a doufám, že se nám podaří co nejdříve dosáhnout dohody. Ovšem, ráda bych vás upozornila na dva další velmi důležité body. Jednak je to potřeba flexibility. V době neustále se měnících potřeb potřebujeme program, který bude snadno přizpůsobitelný podle politicko-hospodářské reality. Dnes například náš program neumí eh, dostatečně silně reagovat na nezaměstnanost mladých, tak jak bychom si přáli. A je to proto, že v něm tou inherentní Um, určité neflexibilní prvky, jako je například rozpočet, který je v podstatě předem pevně stanoven pro jednotlivé sektory vzdělávání. Proto navrhujeme, aby eh, nový program Erasmus pro všechny nabízel vyšší míru flexibility, která bude opřena o sadu velmi jasných a koherentních cílů. Eh, v souvislosti s tím chci zmínit, že Spravodajové navrhují navýšit počet cílů a akcí v tomto programu a prealokovat 83 celkového rozpočtu pro jednotlivé příjemce. Eh, jinými slovy, eh, chtějí v podstatě status quo. A tím se dostáváme k tomu druhému problému, a to je název tohoto programu. Ráda bych jasně řekla, že se nejedná o něco nepodstatného, je to otázka principu, je to věc principu. V sázce je celá ta agenda zjednodušování, která leží v srdci našich návrhů. Erasmus pro všechny združuje sedm již existujících programů do jednoho integrovaného strategického celku. Pokud se shodneme na tom, že je potřeba mít jeden program, který bude mít jasné politické zaměření, pak pro něj musíme mít název, který bude důvěryhodný, který bude oblíbený a který bude symbolizovat ty nejcennější ideály Evropské unie. Podle mého názoru je jediným kandidátem název Erasmus. Pakliže chceme tento program rozšířit a chceme jej otevřít, pak název Erasmus pro všechny, myslím, vysílá zcela jasný signál. Jsem přesvědčena, že pakliže nevyužijeme celý potenciál eh, snahy o zjednodušení programu a nevyužijeme tuto jednu z nejoblíbenějších značek Evropské unie, bude to chyba. Nakonec, a to už je tedy opravdu nakonec, paní předsedkyně, pakliže chceme něčeho dosáhnout, pakliže chceme dosáhnout, že se situace našich mladých změní, je potřeba začít významně investovat do vzdělávání i na evropské úrovni. Samozřejmě vítáme tu alokaci 6 miliard euro na eh, iniciativu pro zaměstnávání mladých, tak jak ji navrhla Evropská rada protože tím se zaměříme na mladé lidi v regionech, kde je to nejdůležitější a pomůžeme implementovat eh, systém záruky pro mladé. Ovšem s navrhovaným rozpočtem 17 miliard euro právě pro program Erasmus pro všechny, což je navýšení asi tak 63% eh, stávajících prostředků, komise jasně vyjadřuje, jaké jsou její priority. Avšem po nedávné dohodě Evropské rady se najednou rozpočet eh, pohybuje už jenom eh, ve výši asi 14,3 miliardy euro, což je pod eh, tím návrhem komise. Ovšem i tak to představuje navýšení rozpočtu pro toto finanční období. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jedná se o velmi složitá jednání. Doufám však, že mohu spoléhat na podporu parlamentu v jejich závěrečné fázi. Děkuji vám za pozornost. Nyní se těším na vaše připomínky a vaše otázky. Díky. Euh, Děkuji, eh, vážená paní komisařko. Já nejprve předám slovo paní místopředsedkyni Cuberové, poté paní Benera. Pani Cuber jako první. Um, Kdy jim primeiro lugar dar as boas-vindas à senhora comissária. Já bych především chtěla paní komisařku přivítat. Mám dvě otázky. První se týká programu Erasmus pro všechny. Podle mě nejde tolik o název toho programu, Já myslím, že to, z čeho ten program vychází, jeho povahu by mohlo změnit to, že uvažujeme o půjčkách pro studenty. Já myslím, že tímto převrací ten program úplně eh, na ruby. Jistě, ten program by měl být podpořen, ale nesmíme si dělat iluze. Ne všichni studenti se mohou toho programu zúčastnit mohou využít jenom ti, kdo jsou na tom dobře a kteří jsou schopni nějakým způsobem doplnit prostředky, kterým dáváme na živobytí, pokud jim třeba rodiče mohou finančně pomoct. Jenom ti se mohou účastnit Erasma. Myslím, že pokud budeme mít systém půjček, v podstatě my nechceme vytvářet nerovnosti mezi těmi, kdo by si ty půjčky mohli dovolit. Je to jakási další zátěž pro studenty když by si museli brát půjčku. Ještě než vůbec začnou pracovat, už budou zadlužení, protože budou muset ten dluh splatit. Já myslím, že bychom neměli mít takové nerovnosti, neměli bychom studenty nutit k tomu, aby si vzali půjčky. Ten program by měl fungovat v jiném duchu. A pak mám ještě otázku, která se týká mé země, Portugalska. Jak víte, naší zemi teď, naší zemi teď trojka a zajímají se především o vzdělávání. A proč? Protože největší škrty jsou právě v oblasti státní zprávy a také vzdělávání. A v posledním roce bylo propuštěno asi 15 500 osob, kteří pracovali v oblasti vzdělávání. Spousta z nich byli učitele a znamená to, že se sníží kvalita škol, kvalita výuky a to samozřejmě zatěžuje učitele, protože učitele bude méně, na každé učitele bude více žáků. Takže to je velká změna paradigmatu. Některé školy se zavírají. A když se zavře škola, samozřejmě upadá kvalita výuky. A proto mám jednu otázku. Dnes se vyjednává mezi trojkou a portugalskou vládou. Jde o to, abychom se dohodli na tom, kde je možné snížit výdaje na vzdělávání. A MMF eh, uvádí, že Portugalsko by mohlo propustit dalších 30 tisíc učitelů. A já si myslím, že to jsou nepřijatelné škrty ve vzdělávání. Pokud souhlasíte, vyslechneme si nejprve všechny otázky a já vám potom dám slovo na konci. Já myslím, že je důležité, aby se všichni europoslanci mohli vyjádřit, takže ještě si ověříme, kdo bude hovořit, tak abychom si to mohli lépe naplánovat, abychom se eh, lépe zorganizovali. Takže já tady mám nejprve paní Benarabatu, pan Cerkes, pan Benjong, paní Kostelo, já také se vyjádřím. A tímto uzavírám seznam řečníků. Takže nejprve paní Penaramatu, poté pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla omluvit, dorazila jsem pozdě. Vážená paní komisařko, jak jistě víte, eh, v současné době probíhá trialog o programu vzdělávání a celoživotní vzdělávání a pokud je o debatu o tom názvu, já bych se ráda vyjádřila ze zelené za moji skupinu. Název Erasmus pro všechny nám eh, vyhovuje, i když eh, v rámci výboru jsme menšinou. Je to totiž eh, název, který už je známý a s vámi a s radou je následující věc. Jde o činnosti jednotlivých kroků v rámci programu. Protože názvem bude Erasmus pro všechny, ale poté už tam nebudou názvy, nebudeme tam už mít Leonardo, Comenius a tak dále. Ale tyto programy jsou všemi jednotlivými aktéry známé a my bychom si přáli, abychom v rámci Erasmu měli zachovány i tato jména, tedy v rámci toho Erasmu pro všechny. Tam by měly existovat jména, která jsou jasně identifikována, eh, mají jasné cíle. První věc, která je problematická, je rozpočet vyčleněný eh, na tento program. Vy sama jste to zmiňovala a navazovali na to i kolegové. Eh, kolegyně v portugalštině o tom hovořila. Vzdělávání je velice důležité a původně se navrhoval rozpočet ve výši 19 miliard. To bych chtěla připomenout. Komise navrhla 17 a nyní už jsme pouze na 14. 14 miliard to není dostatečné, je to důležité jasně říci. My chceme, aby se vzdělávání stalo prioritou a v současné době nemáme rozpočet, eh, který by byl na výši našich očekávání či cílů. Další věc, to je novinka záruka půjček. Víme, k čemu došlo ve Spojených státech. Zavedení takovýchto půjček představuje také um, významnou hrozbu, protože mladí lidé potom, uh, když dostudují, nemusí nutně hned najít práci a s tím souvisí velké riziko, zvláště tedy v krizi. Tyto, musíme tedy vytvořit rámec pro uh, tyto půjčky. V mnohých členských státech existují uh, stipendia a tady hrozí, že zničíme ten systém, půj, zničíme ten systém eh, stipendií, který je příznivější pro studenty a místo toho vytvoříme systém půjček, který pro mladé lidi eh, po ukončení studií bude představovat velkou zátěž. Je to veliké riziko. My zatím ještě nemáme um, dostatečný návrh od rady, který by nám vyhovoval, který by představoval dostatečné záruky a jasný rámec tak abychom nevytvořili příliš zatěžující systém pro mladé lidi, když eh, dokončí svá studia. Co je pro mě problematické? Máme na jedné straně záruku pro mladé, která vznikne, poté máme strukturální fondy a také máme systém jednotlivých eh, kroků. Mě by zajímalo, jak to spolu bude souviset, jak to členské státy budou provozovat, v jaké fázi ehm, vstoupit do toho financování v rámci programů nebo v rámci strukturálních fondů a také by mě zajímalo, zda máme jistotu o tom, že nebudou směšovány rozpočty na kulturu, na vzdělávání a mladé lidi. Mě by tedy zajímalo, jak to vidíte, jak je vztah mezi jednotlivými aspekty. A poslední věc z mé strany. Už jste položila tři otázky, říká paní uh, předsedkyně. Poslední věc. Za tři minuty můžete položit i deset otázek, ale poté nebude čas na odpověď. Tak ještě poslední otázka. Jde mi o flexibilitu. Stanovisko komise vašeho útvaru spočívá v tom, že všechny kroky by měly být maximálně flexibilní a to je pro nás problematické. My bychom totiž chtěli, aby cíle byly jasně definovány a tak, abychom e, neponechávali příliš velkou volnost, neposkytovali příliš velké financování a zároveň bychom nevěděli, jaké kroky se z toho budou financovat. Děkuji. Děkuji. Mimochodem, ale parlament e, žádá v rámci čtyř hlavních e, podmínek víceletého rámce flexibilitu. Nyní má slovo Phil Benyon a poté, poté eh, pan Sirka se poté filbenil. Děkuji, paní komisařko. Spoustu věcí, které jsem chtěla říct, už říkali kolegové, nicméně mám jednu otázku. Jeden z kolegů také říkal, že trojka vyjednává o věcech, které v evropském kontextu nedávají smysl děláme věci, které budou mít negativní dopad na vzdělávání, na vzdělání našich mladých lidí. Ve Španělsku třeba nemáme náhradní učitele, když učitel onemocní. Když učitel onemocní, prostě se nevyučuje, protože nemáme dost učitelů. A nemáme také učitele pro osoby s postižením, nemáme jazykovou průpravu pro děti přistěhovalců. Zvažujete všechno komise, když posuzujete národní reformní programy, jak si to představujete? Je tváří Evropské komise jenom ECOFIN? Evropská komise by měla stát za všemi těmi věcmi, i za vzděláním. Jsou to věci, které jsou protiváhou finančních aspektů politiky Evropské unie. Měla by reprezentovat budoucnost politiky, budoucnost mladých i dalších. Já myslím, že je důležité, abyste měli pod kontrolou tyto politické iniciativy. Abyste si jenom neočkrtli politiky, které by mohly napáchat velkou škodu, zvlášť se těmi nejzranitelnějšími. Děkuji. Phil Benyon. Okay, sorry, was... Dobře, omlouvám se. Mikrofon mě neposlouchá. Já mám jenom pár připomínek, velmi rychle především k té vaší celkové tezi o vzdělávání a odborné přípravě. Já myslím, že máte naprostou pravdu, že dlouhodobě toto musí být hlavní hnací silou ekonomické obnovy. A nedává smysl, aby členské státy škrtaly rozpočty v oblasti vzdělávání. Především by měly hledat úspory jinde, já myslím, že to je rozhodně pravda. Ale s jednou malou výhradou. A totiž určitě bychom se měli snažit zachovat, a nejenom zachovat, ale dokonce zvýšit kvalitu a kvantitu nabízeného vzdělávání. A to nemusí nutně znamenat, že to musí stát stejné množství peněz. V zásadě asi bude, protože to hodně záleží na lidských zdrojích. Ale měli bychom být také inovativní. Měli bychom se snažit vylepšit kvalitu a kvantitu vzdělávání, které se nabízí v rámci rozpočtových parametrů, které máme. A já myslím, že problém byl často s tím, že příliš mnoho lidí, lidí hledalo krátkodobé řešení hospodářské krize půjčit si sem tam něco peněz nebo vytvořit nějakou umělou poptávku, aniž by se zamysleli nad strukturálními změnami, které potřebujeme. A jednou z těch strukturálních změn je větší angažovanost v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. A to podle mě rozhodně musíme zohlednit. A já naprosto souhlasím s vaší celkovou tezí. A ještě pár věcí které se týkají Erasmu a iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Já bych řekl, že naše skupina ALDE naprosto stojí za touto iniciativou pro zaměstnanost mládeže a máme dlouhodobý závazek vůči Erasmu. Chceme, aby ta iniciativa pro zaměstnanost mládeže přišla rychle a chceme, aby Erasmus vzkvétal, aby se dál vyvíjel. a vidíme výhody z hlediska zaměstnavatelnosti, které přináší Erasmus. Absolventi, kteří studovali ve více než jedné zemi, získali mnoho dovedností, mnoho schopností, další jazykové schopnosti a prostě dělají věci trošku jinak. A na to bychom neměli zapomínat. Takže pokud se my a komise na něčem neschodneme, jde o konkrétní rozpočtové položky, ale to bychom neměli vidět jako zásadní rozpor. Na co jsem chtěl pokázat. Není to ani tak otázka, jako spíš několik připomínek. Děkuji. Paní Kostelo? Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná. Já myslím, že řada věcí, kterých jsem se chtěla dotknout, už tady zazněly. Mluvili o tom ostatní, především v souvislosti s významem investic do vzdělávání odborné přípravy. Já vítám vaši angažovanost v tomto směru, paní komisařko. Já mám možná takovou jedinečnou zkušenost, protože jsem pracovala v Národní agentuře více než 10 let. Měl jsem na starosti programy v Jirské národní agentuře. A když se na to podívám z pohledu nejen názvu, ale celkové koncepce programu Erasmus pro všechny, paní komisařko, možná, že bych se chtěla dotknout pár věcí, které s tím souvisejí. Začali jsme s Sokratem. Byl z toho Sokrates 2. To byl takový zastřešující název pro celou řadu nejdůležitějších odnoží, nejdůležitějších programů. Pak se z toho stal eh, program celoživotního vzdělávání a to je podle mě velice dobrý název, protože to zahrnovalo všechny aspekty vzdělávání. Od kolébky až do hrobu, jak jsme říkali. A souhlasím s některými z kolegů, kteří říkali, že když ten program, jak si změníme z hlediska té značky, když to uděláme Erasmus pro všechny, tak to bude ještě zmatenější, protože Erasmus si spojujeme s vysokoškolským vzděláváním. Comenius měl velice dobrou odezvu mezi celou populací. Školy v celé Evropě vědí, co je Comenius. A já si myslím, že je škoda, že jsme přišli o tato jména, o ty názvy, o ty značky. A pak mám ještě otázku na ten návrh, který máme před sebou jde o erozi a o rozmělňování toho doplňkového prvku vzdělávání, protože v programu dlouhodobého nebo celoživotního vzdělávání šlo o to, že se budeme vzdělávat celý život, bylo to formální a neformální. A já myslím, že ten příslušný program se hodně rozmělnil stalo se z toho jakési Leonardo, dospělé posíláme do Leonarda, což je odborná příprava, odborné vzdělávání, jistě to má také své místo, ale já myslím, že vzdělávání dospělých samo o sobě je ucelená oblast a já se opravdu domnívám, paní komisařko, že v tom současném programu to přicházíme. A proto se chci zeptat, co si myslíte o ground figu, o tom, že bychom zachovali integritu vzdělávání pro dospělé a abychom tomu dali to místo, které tomu patří v tom celkovém programu. Děkuji, vážená paní komisařko. Jde o program eh, Erasmus, já už jsem se vyjadřovala mm, k této otázce v souvislosti s flexibilitou a znovu zopakuji, že je mi líto, že jste nebyla schopná přijít dříve. Konkrétně ve chvíli, kdy jsme hovořili o názvu. Já totiž eh, sdílím mm, ten názor, že Erasmus eh, pro všechny je lepší řešení než eh, nějaké jiné řešení, které by neodpovídalo realitě, zvláště protože všichni znají úspěšnou historii Erasmu. Sdílím také stanovisko paní Cuber, naší místopředsedkyni. Místopředsedkyně, otázka eh, půjček je problematická. Mnozí mladí lidé mají problémy finanční a je to tedy velice obtížná část, obtížný aspekt tohoto návrhu. Já bych měla několik poznámek. Za prvé navazuji na to, co jste říkala. Já myslím, že eh, z toho nevyvozujete veškeré závěry, omluvte mne za to. Já myslím, že vzdělávání je důležitým cílem pro Evropskou unii. A máme to zakotven ve strategii již od Lisabonské strategie. A také v rámci krize podle čísel OECD jsem si ověřila, že před rokem 2007 už eh, polovina členských států EU e, snižovala rozpočet, snižovala rozpočet na vzdělávání, tedy už před krizí. A já si myslím, že komise místo toho, aby e, vytvářela nátlak na členské státy, nejenom tedy v souvislosti se snižováním rozpočtu, se škrty, ale také se snižováním rozpočtu na eh, vzdělávání. Vy říkáte, že špatné vzdělávání je, na, je mm, cena, kterou si nemůžeme dovolit. My s tím souhlasíme, ale musíte se podívat na to, co říká Oli Ren, váš kolega. A musíte mu říct, že když trojka zasahuje v nějakém členském státě, nesmí jako prioritu žádat, že budou provedeny strukturální reformy a kvalifikovat je pouze na základě odchodu do důchodu nebo nákladu na práci, ale nikdy se potom eh, zároveň nezmiňuje na kvalitu výdajů na vzdělávání, což jsou výdaje na eh, situaci zítřka. Vy jste to sama říkala a nemůžete eh, ponechat komisi, aby počítala do deficitu náklady na vzdělávání. Když říkáte, že se musíme zaměřit na dlouhodobé hledisko, a my plně sdílíme to, co jste říkala. Ale když říkáte, že vzdělávání je významná otázka, a prostřednictvím této přidané hodnoty máme možnost eh, zareagovat na výzvy, které před námi stojí, stárnutí populace, globalizace, eh, snížení konkurenceschopnosti a tak dále. Tak povolte ale členským státům, aby mohli i nadále investovat do vzdělávání, protože jinak tady usilujeme o nějakou kvadraturu eh, kruhu a zároveň si tak střelíme kulku do nohy. K tomu, co jste říkala o digitálních schopnostech a ehm, vzdělanosti. Nevím, v kterém baltském státě je vzdělávání eh, nebo v kterém tam členském eh, státě se hovoří, eh, nebo jsou části vzdělávání také kódování. Já myslím, že pokyny v této souvislosti Evropské unie by byly velice pozitivní. Také jste hodně hovořila o odborném vzdělávání. My v rámci eh, našeho výboru také vzhlížíme k, k zemím, které jsou exemplární v této souvislosti, mám na mysli Rakousko a Německo a ještě také další. Ovšem, pochopili jsme to tak, že v těchto zemích je eh, odborné vzdělávání exemplární také z toho důvodu, že spočívá na eh, kvalitním sociálním dialogu. A to, jak bude skloubená situace mezi univerzitami a pracovním eh, prostředím. To není pouze na papíře, ale musí se to provádět také v realitě, závisí to na kvalitním sociálním dialogu. A sociální dialog nevznikne pouze sám od sebe, je to typické pro strukturální reformu, která se musí provádět dlouhodobě. Ale je opravdu pravda, že bychom se měli tady snažit pokročit ku předu. A nakonec eh, zmiňovala jste otázku mobility. Samozřejmě my víme, jak je tento koncept důležitý v rámci historie EU, je to součástí základních svobod, které byly zakotveny již v římské smlouvě. Nicméně, myslím, že v kontextu krize, která nastala, by tento koncept mobility měl být přeskoumán. Mělo by to být přeskoumáno v kontextu krize a také bychom měli být velice opatrní, eh, co máme na mysli pod mobilitou. Erasmus je program takzvaného šťastného období. Ovšem v krizi to i nadále zůstává úspěšný program, ale musíme se zaměřit na mobilitu mladých lidí. Mobilita je velice důležitá v rámci celé historie lidstva, evropské civilizace, ale kromě toho existují ještě i další mobility, nucené mobility, mobility, které někteří ekonomové, pan Nombus, popisují jako situaci, kdy jsme vychováni ve své zemi, je tam nevyrovnaný rozpočet. Poté člověk jde pracovat eh, do jiné země Evropské unie, tam, kde je přebytek a poté se zase člověk vrátí do svého původního členského státu na důchod. To všem není nebo neměl by být ekonomický model Evropské unie. Já na to upozorňuji, protože v současném kontextu hovoříme o mobilitě a já myslím, že bychom ji měli kvalifikovat – a zaměřit se na to, do jaké míry je pro mladé Evropany přínosná. Vidíte, výměny názorů eh, v našem výboru jsou velice zajímavé. Doufám, že nelitujete, že jste k nám dnes přišla. Ovšem netrpělivě budeme čekat na vaše odpovědi. Let me start with... Děkuji vám. Dovolte mi začít tím, co zmínilo několik kolegů, a to je ten nástroj garantovaných půjček pro magisterské studenty, studenty magisterských programů. Hned na úvod bych ráda řekla, že toto nemá být způsob obcházení grantů. Granty budou i nadále naším hlavním cílem a byla bych si přála, abychom měli dostatečný rozpočet, abychom mohli nabízet i granty na studia v zámoří, protože to by byla ideální situace samozřejmě. Ovšem eh, reagujeme na potřebu. Reagujeme na potřebu, protože, jak jsem řekla ve svém úvodu, víme, že v budoucnu zhruba těch 35 pozic bude vyžadovat velmi specifické znalosti, což znamená minimálně magisterské tituly. A jak všichni víme, kdo dostane půjčku na magisterský titul, je ten, kdo si může dovolit a kdo má nějakou záruku, ať už, to, ať už, tu poskyt, ať už ji poskytují rodiče ehm, nebo někdo jiný, ale právě rodiče často bývají tou zárukou na tyto půjčky. A právě protože chceme bojovat se sociálním vylučováním, chceme vytvořit tento nástroj garantující půjčky pro magisterské studenty, protože doufáme, že tento nástroj nám umožní dát i těm méně privilegovaným možnost studovat na magisterský titul, aniž by museli své rodiče žádat o nějakou, nějaké zajištění té půjčky. A chceme samozřejmě zajistit, aby i podmínky pro studenty jako takové byly eh, dosti dobré. Jednak není jak vysoké zadlužení, maximálně 12 tisíc za jednoroční kurz nebo 18 000 za dvouletý kurz za dvouletý program. Za další jasně říkáme, a to bude v příloze, že nebude potřeba žádná dodatečná záruka za tuto půjčku. Za třetí, velmi výhodné úroky a samozřejmě dostatečně dlouhé období na splácení a případně i období bez splácení, kdy někdo například nemůže splácet, může se zavést určité období, po které se nebude muset odvádět ta pravidelná splátka. A momentálně se o tom velice intenzivně v eh, třístranných jednáních jedná. Zatím se objevuje taková myšlenka, že bychom měli zahájit nějaké zkušební období, a pak někdy v roce 2017 bychom provedli evaluaci tohoto programu a pak bychom se rozhodli, zda ano, odpovídá požadavkům pokračovat nebo ne, neodpovídá zrušit. Jedna věc, kterou však musím říci, je, že i když bude toto zkušební období, potřebujeme pro ně odpovídající rozpočet, abychom viděli, zda to vůbec má na situaci vliv nebo ne. Takže tolik k těm půjčkám. Škrty rozpočtu v oblasti vzdělávání. Myslím, že jsem dosti jasně řekla, co si o tom myslím. V tom výročním průzkumu komise uvádíme velmi jasně, že v členských státech by se měla dávat vzdělávání dostatečná priorita i v době, kdy dochází k úsporám v rozpočtech. Samozřejmě nelze členské státy k ničemu nutit. A to i v těch konkrétních doporučeních pro jednotlivé státy. V mnoha případech třeba něco doporučíme, upozorníme danou zemi na to, že škrtá rozpočet v tom a tom sektoru a bude to mít takové a takové negativní dopady za pár let. Ovšem bohužel je potřeba zůstat nohama na zemi. Politici v národních státech chtějí vždy výsledky okamžitě, hned, v ten moment. A vzdělávání Takový sektor zkrátka není. A právě proto v něm škrtají. Paní předsedky, no oni musí, že ano? Proto se to muselo vyčlenit z toho balíčku pro stabilitu. A paní komisařka, samozřejmě. A dovolte mi říct ještě jednu věc o těch investicích do vzdělávání. Investice do vzdělávání neznamenají nutně větší investice. Rozumné investování je rovněž velice důležitý koncept, protože v mnoha členských státech, třeba v tom mém, se investovalo do vzdělávání opravdu hodně, ale bezúspěšně. Proč? Protože se investovalo nerozumně. A teď je proto potřeba redefinovat priority a začít konečně investovat s rozumem. A to samé se děje v mnoha členských státech. Souhlasím s tím, co e, zaznělo v tom smyslu, že e, jít pouze po, po kvantitě nestačí, je potřeba zajistit i kvalitu. Dnes vidíme v mnoha státech eh, to, že se zvyšuje nezaměstnanost i u absolventů vysokých škol. A to není přijatelné. Ono nestačí jenom generovat eh, absolventy vysokých škol, kteří ale nedostanou práci. Je skutečně potřeba zaměřit se na kvalitu. Právě proto jsem vytvořila tu pracovní skupinu na vysoké úrovni k modernizaci eh, terciárního sektoru vzdělávání, a právě proto také v tom novém víceletém programu pro univerzity zdůrazňuji, že hlavně kvalita učení je nejdůležitějším faktorem pro um, stanovování toho pořádí těch univerzit co do kvality, protože kvalita je důležitější než kvantita. Teď k tomu názvu a struktuře eh, toho nového programu. Věřím, že jsem už vysvětlila, proč jsem vybrala název Erasmus pro všechny. Z našich studií vidíme, že Comenius je znám dobře mezi školami. Grundtvig zase dobře zná těch několik tisíc lidí, kteří se účastnili Grundviku. Leonarda zase znají eh, ti stážisté, kteří se ho účastnili, ale Erasmus zná úplně každý. Není snad nikdo, ať už se jedná o Evropana, Evropanku nebo občana nebo občanku třetího státu, který, který, kdo by neznal název Erasmus. A já jsem musela najít jeden název z důvodu zjednodušení. Pokud jde o ty subprogramy, o ty podprogramy, tak samozřejmě chápu, že Každý z nich je svým způsobem spojen s jednou částí tohoto programu, ale ta struktura se teď zcela změnila. Ten program je teď horizontální, nikoli vertikální. Je to program horizontální a máme v něm tři hlavní aktivity. Mobilitu, partnerství a podpora politiky ať už jste student nebo učitel nebo stážista, vyberete si buď mobilitu nebo partnerství, anebo tu podporu. To je teď ta struktura. A teď, kdybychom nad rámec toho zachovali ještě ty podprogramy, tak to bude ještě složitější, než to je teď. A podle mě to bude znamenat odklon od té naší hlavní odpovědnosti, byla to konec konců žádost veřejnosti, zjednodušovat. A to bychom neměli. Zjednodušovat znamená zjednodušovat všude. Ať už na straně příjemců, nebo na straně správců toho programu, anebo zkrátka na straně kohokoliv jiného. Um, apprenticeship. Teď učňovství. O tom jsem hodila, mluvila hodně, protože si myslím, že máme povinnost prosazovat to. Ve středoevropských a severoevropských zemích vidíme, jak je to důležité, protože tím se zachovává zaměstnanost. A proto teď máme memorandum o porozumění mezi zeměmi na jihu a těmito zeměmi. A proto spouštíme toto spojenectví pro učňovství. A to nemá být jenom náhradou toho, co je teď. Ale jde o to, abychom svedli dohromady všechny aktéry, komisy, členské státy, sociální partnery. Je to velmi důležité, aby spolupracovali, aby to vedlo k dalším učňovským místům a k vyšší kvalitě učňovského školství. Toto chceme. A na závěr něco o mobilitě. Chápu, co říkáte, paní Perez. Podle nás jde v mobilitě o to, abychom dali našim lidem možnost získat tyto průřezové schopnosti, které potřebují, navíc ke všemu ostatnímu. Protože i když budete mít skvělé eh, školní vzdělání nebo univerzitní vzdělání, stejně nezískáte ty praktické zkušenosti. A proto chceme zvýšit mobilitu v rámci Erasmu. ale nedělám to proto, abych nějakým způsobem podpořila nebo vybízela k odlivu mozku, to naším úmyslem není. Ale pokud je nějaký mladý člověk nezaměstnaný a je schopen najít práci v sousední zemi, třeba na pár let, jistě to není naším cílem, ale je to řešení v případě potřeby. A naším cílem jsou tyto průřezové schopnosti, které získají prostřednictvím mobility. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to byla první výměna názoru od vašeho jmenování do funkce, ale doufám, že nebude poslední. Aspoň já se domnívám, že to bylo velmi prospěšné, protože jde o to přemostění mezi vzděláváním, odbornou přípravou a pracovními místy. Je to naprosto zásadní a vy to právě máte na starosti a i pro náš výbor je pouzbudivé, jak tomu komise přistupuje, takže hodně zdaru.